Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Prosím, posaďte se. Chci vřele přivítat naše kolegy, poslance a poslankyně národních parlamentů. Chci přivítat také kolegy z Evropského parlamentu. Chci pozdravit našeho bývalého kolegu Ivajlo Kalfina, který se k nám připojil, který zasedal v Evropském parlamentu a měl významnou funkci v skupině na vysoké úrovni, které předsedal Mario Monti. Chci pozdravit a také poděkovat komisaři Gintru Ettingerovi, který má na starosti rozpočet a lidské zdroje v komisi za celou Evropskou unii. Děkuji, že jste souhlasili s účastí na tomto jednání. Na, soustředíme se na následné kroky po doporučení skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Zpráva byla nedávno předložena Evropskému parlamentu v rozpočtovém výboru, konkrétně 12. ledna a dnes máme možnost eh, a štěstí o tom eh, hovořit eh, s kolegy z jednotlivých členských zemí, poslanců a poslankyň zemí Evropské unie. Zpráva vychází z konzultací a diskusí a možná si vzpomenete na naši konferenci, která se týká, týkala financování rozpočtu Evropské unie 7. a 8. září 2016. Pro průběh dnešního dopoledne chci připomenout eh, základní modality. Nejdříve vyslechneme řečníky, pana komisaře, Alena Lamasura, který se zúčastnil jednání skupiny na vysoké úrovni, který se k nám připojí v 10 hodin. Vyslechneme Ivajlo Kalfina a následně dva zástupci univerzitního prostředí, paní Konstanc Adolf a paní Danuše Nerudová. Máte k dispozici formuláře pro vystoupení. Vyplňte je, uveďte par- parlament, kde zasedáte, budete mít e, e, řečnickou dobu tří minut. Kdyby vás bylo mnoho, tak možná řečnickou dobu snížím na dvě minuty. Ale myslím, že bychom mohli tři minuty splnit. Pokusíme se e, vždy střídat dvě vystoupení poslanců národních parlamentů a jedno vystoupení poslance Evropského parlamentu. Tak bude tedy probíhat dnešní dopoledne a dovolíte-li, nejdříve dám slovo našemu komisaři Gintru Ettingerovi, který má 15 minut, aby uvedl toto téma. Pane komisaři, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu a taktéž poslanci národních parlamentů evropských členských států. Děkuji vám za možnost tady přivítat při zástupce vnitrostátních parlamentů a kromě toho přednést několik komentářů k vlastním zdrojům ke straně příjmů evropského rozpočtu Učiním tak na jednom základě. A sice na základě zprávy Mario Montyho, která vznikla za spolupráci s devíti dalšími experty. E, tři z nich jmenovala Rada, tři parlament a tři komise. A tato zpráva byla předložena k konci roku. Děkuji panu poslanci Lamasurovi a také panu Kalfínovi. Děkuji jim za to, že díky své dlouholeté zkušenosti v Evropském parlamentu, ale také ve vládě svých členských států eh, se mohli podílet na této zprávě a dneska také nad naší dnešní akci promluví. Zpráva se vrací eh, k prosinci roku 2013, kdy parlament a rada na základě návrhu komise, pan komis, kolega eh, Levandovský to tehdy vedl, tehdy se tedy představil sedmiletý, víceletý finanční rámec, který byl schválen na poslední chvíli a e, obsahoval celou řadu opatření a také úkol od parlamentu, rady a komise e, směřovaný panu Montimu a jeho skupině na vysoké úrovni. Jsem velmi vděčný, že tato zpráva, kterou máme k dispozici, byla schválena jednomyslně. Tato jednomyslnost všech deseti členů skupiny vytváří dobrý předpoklad pro konstruktivní analýzu a také pro dobré závěry, které z ní budou vyvozeny. Podle mého vnímání by to mělo být tak, že tyto návrhy by následně měly se včlenit do dalšího víceletého finančního rámce. Komise na základě mých návrhů v průběhu tohoto roku začne pracovat na dalším víceletém finančním rámci a podle evropského jára, je, pra, práva je to tak, že eh, v roce 2017 tedy Radě a Evropskému parlamentu předložíme další finanční rámec, který se bude týkat období po roce 2020. Nebude to vůbec jednoduché, protože v období politické nejistoty je velmi obtížné eh, stanovit, jaké budou politické priority v roce 2026. Budou to stále uprchlíci, migrace, ochrana hranic, bude to stále nezaměstnanost mladých lidí? bude stále potřeba tolik investovat do infrastruktury a inovací, aby Evropa byla eh, konkurenceschopná. My ale musíme dostat naší povinnosti a to navzdory tomu, že další nejistotu přináší téma Brexitu. Objev... Nacházíme se tak ve stádiu, kdy jednání ještě ani nezačala. Pro komisi je velmi důležité, aby zpráva pana Montyho obsahovala celou řadu návrhů pro nové druhy příjmu, aniž by byla potřeba změna smlouvy. Ty návrhy by všechny vznikly na základě stávajícího primárního práva. A na základě tohoto stávajícího primárního práva by je mělo být možno všechny realizovat. Důležité je, aby se žádný návrh netýkal evropských dluhů. Jinými slovy, nejde o to, aby, se Evro, aby si Evropa otevřela cestu k bance. Eh, ne, je potřeba aby tedy Evropa investovala tolik peněz, kolik přijímá. To je zásada, která platí i nadále. Evropská rovina by do budoucna tedy měla jako jediná vycházet bez dluhů. Pro mě je důležité také to, aby zpráva pana Montyho ne, přišla s automatickými více příjmy. Nejde o ty příjmy on top, jde o přerozdělení, restrukturalizaci těch příjmů, o nové uspořádání. které bude možno provádět i do budoucna otázka zní, jestli se tady budeme bavit o jednom procentu hrubého národního e, důchodu nebo o více či me, o větším či menším procentu. E, Montyho zpráva přesné procento neurčuje, pouze vytvoří nástroje nutné k tomu, abychom tedy příjmy mohli novým způsobem e, strukturovat a vytvořit novou rovnováhu. Montyho zpráva zároveň odmítá všechny rabaty. V průběhu budoucího víceletého finančního rámce a vzhledem k tomu, že nás pravděpodobně opustí naši pře- britští přátelé, e, kteří celé deset, celá desetiletí měli svůj rabat, e, Vzhledem k tomu všemu tady bude na čase, abychom eh, odstranili všechny výjimky týkající se těch příjmů, abychom je tedy alespoň kriticky analyzovali. Kdo chce prodloužit platnost rabatů, nebo kdo chce udržet i snížené rabaty, bude to muset odůvodnit. A pokud tady nebudou pádné důvody pro to, aby se tyto rabaty eh, přiznali i v dalším víceletém finančním rámci, tak by měly ty rabaty být odstraněny. To jsou. To tedy vyplývá se eh, zásad, které by měly platit pro všechny. Všechny korekční mechanismy by tedy měly být odstraněny. Tolik Montyho zpráva. Pokud se podíváme na strukturu rozpočtu v minulých desetiletích, tak zjistíme, že na počátku hráli, hrála důležitou roli cla. Z toho byl evropský rozpočet financován. Postupně eh, s, další, s každou další smlouvou, ať už to je CETA, dohoda se Novým Zélandem nebo případně TTIP a také dohoda eh, s každou zemí, která se stala členem EU a už tedy není pouze obchodním partnerem, ale je členem vnitřního společného trhu. Eh, z toho tedy eh, vyplývá, že příjmy ze cel se snižují. To znamená, že ta cla už nejsou stabilním základem pro příjmy do evropského rozpočtu. To je jedna věc. Druhá věc příjmy z trestných opatření, dejme tomu Microsoft. Microsoft nebo další společnosti, které, se, eh, které porušují pravidla hospodářské soutěže, tyto příjmy také nejsou stabilní. Jeden velký případ nám možná přinese 11 miliard euro, což je mimořádný příjem který je možno započít s příspěvky členských států jedna ku jedné, ale není s tím možno počítat dlouhodobě jako se stabilním příjmem do evropského rozpočtu. A za třetí, podíly daně z obrotu jsou natolik komplexní, že nikdo už prakticky není schopen pochopit, které euro Eh, které nám platí, nebo které platí členské státy, vyplývá z které rovnice. Je to velmi nepřehledné a i to je tedy cíl naší reformy. Další věc. Bohužel je to tak, že na veřejnosti a v národních médiích, v médiích ve členských státech, se ta diskuze o evropském rozpočtu pořád točí kolem toho, jestli je daný stát čistým plátcem nebo čistým e, příjemcem. To vytváří protievropskou náladu, protože e, se zapomíná na to, že jednotný trh je dobrým e, nebo evropský rozpočet je dobrým základem pro jednotný trh. Jaká země sice může být čistým plácem, ale zároveň, pokud se na to podíváme z hlediska celkového hospodářství, velmi profituje z jednotného trhu. To znamená, že jedno euro, který, které eh, moje země, to znamená Německo, vloží do evropského rozpočtu eh, a které se tedy dostane do strukturálních eh, programů nebo programů v rámci fondu soudržnosti, se potom toto euro se tedy dostává do Eh, různých závodů, do strojírenství a tak dále a vrátí se 47 centů. To znamená, že i čistý pláce se v celkovém výpočtu může stát eh, čistým eh, příjemcem. A my tedy potřebujeme novou strukturu příjmů, která tento rozpor překoná. Jsme vděční za to, že komise pana Montyho se nesoustředila pouze na příjmy, ale také na výdaje. A byla velmi přísná na obou stranách, jak pokud jde o příjmy, tak pokud jde o výdaje. E, šlo o tu takzvanou přidanou hodnotu. Šlo o základní otázku, jestli tedy to financování na evropské úrovni přináší nějakou e, přidanou hodnotu pro vnitrostátní politiku pokud vytváříme nové nástroje pro spolufinancování evropského rozpočtu, tak to musí přinést přidanou hodnotu. To je ten základní princip. Eh, pokud tedy vydáváme něco na evropské úrovni a pokud mm, tedy máme nějaké příjmy na evropské úrovni, musíme se soustředit na přidanou hodnotu. Jednání se například vedou o evropské migrační politice nebo o ochraně hranic. A hovoří se o evropském financování, anebo pokud jde o evropský výzkum, tak i to hraje velmi důležitou roli v diskuzích eh, o výdajích. A pokud jde o příjmy, tak tady bychom si měli spolu s panem Lamasorem uvědomit, že je potřeba využít synergických efektů eh, s vnitrostátním rozpočtem a s vnitrostátní politikou. A poslední věc. Montyho komise představila nové možné nástroje pro nové zdroje, pro nové vnitřní zdroje evropského rozpočtu. Všechny tyto nástroje jsou nějakým způsobem navázány na cíle evropské politiky. A já bych v této souvislosti chtěl zmínit dva velké bloky. Za prvé, politika životního prostředí, ochrany klimatu, politika energetické účinnosti a Evropská energetická unie. To je ten první blok, první heslo. Pokud by například bylo možné evropské cíle v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti eh, spojit a zapojit do části ETS, eh, e to znamená, že by část příjmů z oxidu uhličitého takto plynuly do plynula do evropského rozpočtu, tak bychom vlastně rozpočtovou politiku spojili eh, s dalšími okruhy politiky. Další bod. FTT, daň z finančních transakcí. To je věc, která se dotýká finančního sektoru obecně. Pokud se máme snažit o e, snížení rizik na finančním trhu a pokud by to bylo možno spojit s financováním rozpočtu, tak by opět došlo k propojení rozpočtové politiky s dalším okruhem politiky. To znamená, že my máme velký zájem o dialog s vámi, jak s Evropským parlamentem, já e, na jaře opět rád přijdu, pane předsedo. A kromě toho e, já i komise stojíme o to, abychom, pokud jde o ten víceletý finanční rámec po období roku 2020, abychom navrhli realistické návrhy nebo předložili realistické návrhy na základě Montyho zprávy. Poslancům z vnitrostátních parlamentů rád nabízím, že jak já, tak moji generální ředitelé mohou přijet k vám, ať už do Paříže, do Dublinu, do Berlína, do Vídně. Pokud vaše výbory pro rozpočty nebo poslanci, kteří za to zodpovídají, by s námi chtěli hovořit. Děkuji vám za pozornost. Voilà. Voilà To je slibný potlesk, pane komisaři. Zřejmě končí jeden cyklus. Tento rozpočet je ve znamení rigidity a je vlastně anachronický, protože je koncipován na sedm let víceletý finanční rámec. A vlastně nereaguje na to, co nastává a když nastane krize, tak se nám špatně čelí takové krizi. Vlastní zdroje, to jsou celní poplatky a neustále podepisujeme smlouvy o volném obchodu, tak celní poplatky mizí a představují už jenom 10% naplnění tohoto rozpočtu. Takže 90% přichází z členských států se složitými mechanismy různých slev, které zřejmě také zmizí. 80% rozpočtu zase odchází v podobě fondu soudržnosti a společné zemědělské politiky do členských států, tak velmi rychle se vlastně objevuje teorie návratnosti, tedy počítá výši příspěvků a počítá, zda se mu dostalo to, co stát vložil do evropského rozpočtu, což není dobré pro solidaritu toho všeho se chceme zbavit a Montyho zpráva je určitě dokumentem, který nám všem pomůže, abychom z rozpočtu EU učinili výraz společné vůle jít ku předu v Evropě. Pane Kalfine, vy jste se podílel na této pracovní skupině. Můžete nám sdělit eh, vaše zjištění a vaši vizi, jak dát Evropské unii rozpočet, který umožní prokázat, že má schopnost a že není bezmocná, když přijde krize. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat eh, panu předsedovi Achvi, že zahrnul eh, toto téma do mezi parlamentních eh, rozhovorů. Když hovoříme o národním nebo evropském rozpočtu, parlamenty eh, a volení představ, představitelé volí, tedy rozhodují o tom, jak bude rozpočet sestaven a jak bude rozdělen, na jaké politiky, jaká bude účinnost té distribuce a jaké jsou výsledky, které vlastně občané obdrží na konci rozpočtového cyklu. Diskuse o jakékoliv změně ve veřejných financích v Evropské unii jsou nevyhnutelně a měly by být nevyhnutelně diskusemi o volenými představiteli na, o poslan, mezi poslanci Národního parlamentu a Evropského parlamentu. S tím tedy bych rád od začátku řekl, že to, co navrhujeme ve zprávě, Není meziinstitucionální boj, není to přesun moci z jedné instituce do druhé, ať už je to na evropské nebo národní úrovni. My chceme prosadit racionalizaci procesu, aniž bychom přišli o zásadu subsidiarity. To znamená, že národní parlamenty by měli kdekoliv možnost eh, spolu rozhodovat o národním příspěvku a o tom, jak jsou evropské peníze vynakládány. A tento návrh racionalizuje využití a výběr veřejných financí bez snižování možnosti národních vlád a národních parlamentů se vyjádřit, včetně koncenzuálního postupu, tedy také možnost vetovat evropský rozpočet. Já bych chtěl poděkovat komisaři Etengrovi za prezentaci a za připravenost zvážit od počátku práce návrhy, které jsme zahrnuli do zprávy skupiny na vysoké úrovni. A jak právě uvedl, rok 2017 je rokem, rozmýšlení o budoucnosti evropského rozpočtu po roce 2020 a obávám se, že to nebude jediná změna v Evropské unii, vzhledem ke všem procesům, které nastávají v Unii a vedle, mimo Unii. Změny v Unii znamenají, že rozpočet bude otázkou, která bude projednávána. A teď je skutečně vhodná doba jednat o tom, jak situaci zlepšit jak zlepšit celý proces výběru a využívání veřejných financí na evropské úrovni. A tady bych uvedl, že máme různé nástroje, které vlastně končí u jednoho daňového poplatníka, ať už, jdou, ať už jde o národní rozpočty a různé mechanismy stability, včetně mechanismů v eurozóně. A to vše má podobu dotací a prostředků, záruk a musíme tedy zvažovat evropské veřejné finance v celém kontextu, jako celek. Proč reforma evropského rozpočtu je potřebná? Chtěl bych vás informovat o tom, že to je věc, která je vzácná. Zástupci tří institucí Evropského parlamentu a Evropské rady a komise jsme dospěli ke zprávě, která je téměř úplně konsenzuální. Proč? Protože všechny změny, které navrhujeme, jsou velmi potřebné. A je velmi málo, pokud vůbec nějaké argumenty, aby současný systém byl zachován v budoucnosti. Proč? Protože současný systém není transparentní a není pochopitelný. Nikdo v Evropě nemůže občanům vysvětlit, proč určitá země platí určitou výši příspěvku do evropského rozpočtu. Proto není vysvětlení. Existuje spousta výjimek, vánoční dárky a podobně. Celý proces vyjednávání evropského rozpočtu je velmi neprůhledný proces ze strany vlád v radě. A nakonec není žádné vysvětlení, proč určitá země přispívá určitou částkou a vlastně není možné informovat daňové poplatníky o tom, proč tolik platí a co za to dostávají. Za druhé, vidíme, že nyní evropský rozpočet je také postižen nebo poznamenán dynamikou ve, světě a je stanoven na sedm let a jsou to tedy národní obálky, prostředky, které se vrací do, do členských států a ne, nemůže reagovat na priority občanů. Tento týden hlavy státu a předsedové vlád projednají na Maltě otázku migrace. A to je určitě otázka, která je velmi důležitá pro nás, pro všechny. Jak Evropská unie společně reaguje na výzvy migrace? To také souvisí na rozpočtové kapacity pro reakci. A to je dobrý příklad, že žádná jednotlivá země v Evropě se nedokáže vyrovnat s migrací bez pomoci ostatních. A to je oblast, kde Evropská unie má jasnou přidanou hodnotu. Evropská unie může zlepšit, zefektivnit vynakládání finančních prostředků souvisejících s touto politikou. Evropská unie by mohla dávat mnohem lepší výsledky než jednotlivé členské státy, ale současně to nebylo vůbec téma v rozpočtu, který byl schválen v roce 2012. Samozřejmě existuje omezená flexibilita, co můžeme letos a v příštím roce vynaložit, ale to občané neočekávají. Takže já bych nechtěl tvrdit, že to je rozpočet, který je připraven pro výzvy, které zajímají evropské občany. Samozřejmě v naší zprávě se soustředujeme na oblast příjmu, protože to je náš mandát, který jsme dostali od tří institucí a poprvé rada souhlasila s tím, že ostatní instituce budou jednat o přech, zejména pokud je o parlament. A prozatím všechny procesy v Evropské unii byly takové, že Evropský parlament nemá vůbec žádné právo rozhodovat o příjmech evropského rozpočtu. Obvykle o tom rozhodují členské státy a obvykle vlády členských států. Znám velmi málo zemí, kde by se důkladně projednávala otázka národního příspěvku v, před schválením víceletého finančního rámce. Takže se tak děje bez toho, aby o tom, do toho mohli promluvit volení představitelé. Tedy dva hlavní úkoly pro nás byl za prvé odstranit různé ústupky, výjimky, slevy, které jsou faktorem, který činí rozpočet neuchopitelným, nesrozumitelným, těžko vysvětlitelným. A za druhé, navrhujeme revidovat eh, příjmovou část a zdroje příjmu, aniž bychom více zdaňovali občany. Nechceme zvyšovat fiskální zátěž občanů máme na paměti, že je to pouze jedna část eh, veřejných financí v Evropské unii a musíme být velmi opatrní, pokud jde o příjmy. A eh, také zachováme exkluzivní právo národních parlamentů rozhodovat. Nenavrhujeme evropskou daň, nenavrhujeme nic, co by se dělo za zády národních parlamentů. Vše, co navrhujeme, je společně pracovat s Evropským parlamentem, s, evropský, s, s národními parlamenty a zlepšovat fungování rozpočtu. A máme konkrétní návrhy, alternativní zdroje příjmu a cíl stanoven ve zprávě je vlastní zdroje navýšen na 15%. Nyní komisař Ettinger uvedl, že jsou méně než 20%. A chceme hovořit o oblastech, kde Evropská unie přidává hodnotu. Není to jenom danění pro vytváření prostředků, ale když hovoříme o společném daňovém základu, to velmi souvisí s vyhýbáním se daní. Když hovoříme o environmentálních poplacích, nejen pro evropské firmy, ale také pro dovoz ze třetích zemí, která nedodržují naše pravidla a kterým nezáleží na životním prostředí a díky tomu dosahují e, konkurenční výhody, tak to jsou zdroje, které vycházejí z existence Evropské unie. Kdyby e, Evropská unie neexistovala, tak by ty zdroje prostě nebyly. E, konečně skončil bych dvěma větami o tom, co my považujeme a co bychom my navrhovali, jak by celý proces měl vypadat do budoucnosti. Opět, jak už jsem uvedl, není možné dosáhnout výsledku, pokud národní parlamenty nejsou zapojeny a nezúčastní se. Myslím, že dialog a nejenom dvakrát, třikrát do roka, ale ve formě pracovních skupin, prac, dis, diskusních sítí mezi Evropským parlamentem a národní parlamenty, to bude velmi důležité a je to věc, která musí být eh, interně projednávána na národní úrovni. Včetně často regionální úrovně, protože regiony jsou také dotčeny evropskými financemi. A za druhé, domnívám se, že to musí být zasazeno do kontextu změn v Evropské unii. S Brexitem víme, že se Evropská unie změní. Ne proto, že jeden z členů opustí Unii, ale proto, že musíme zajistit, aby občané pochopili, jaká je hodnota Evropské unie, ne čistá návratnost, o které hovořil komisář, eh, kolik dáváme a kolik dostáváme, to není možné brát účetně, ale jaká je hodnota každého členského státu, který je členem Evropské unie a jaké by měly být nástroje pro to, aby se každý členský stát mohl podílet. A evropská přená hodnota je otázkou, která musí být dále rozvíjena a konečně s nástroji, které by to měly vyhodnotit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bývalému kolegovi Ivajlo Kanfinovi za zhrnutí, které nám představil. Analýza a doporučení k této zprávě skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Mario Monti. S tím, že došlo ke skutečnému koncenzu. Rada, parlament a Evropská komise. A to vše je velmi slibné. V rozpočtovém výboru jsme se pokusili, protože si myslíme, že naší povinností je předkládat čitelný a srozumitelný rozpočet pro evropské občany, aby Evropa promluvala k Evropanům. A tak jsme dospěli k tomuto grafu, který, který skupina na vysoké úrovni převzala do své zprávy. Když dojde ke krizi a nemáme prostředky jí čelit, tak zavedeme takové svěřenské fondy pro Afriku, jsou to vlastně rozpočtové satelity, roz, rozpočtová kapacita pro Turecko, jsou to finanční nástroje, které jsou naprosto nesrozumitelné. A obracím se na kolegy z národních parlamentů. Jakou kontrolu můžete vy vykonávat nad příspěvky členských států do jednotlivých nástrojů a institucí? jak eh, vlastně probíhá parlamentní rozprava. Alain Lamassur se zatím k nám nepřipojil a přechází. Zdravím Alena Lamasura, který byl ohlášen. Účastnil se této skupina vysoké úrovni. Chci mu říci, že jsme vyslechli komisaře Ottingera, který je rozhodnut, aby se rozpočet změnil v duchu doporučení skupina vysoké úrovni. Ivajlo Kalfin vyhodnotil analýzu a návrhy a zdůraznil přidanou hodnotu Evropské unie, také veřejných statků v Evropě a snahu prosadit vlastní zdroje. Zatím jsou 10 Celní poplatky to je 15 miliard ze 158 miliard v rozpočtu na rok 2017. Tedy z 10 na 50 to je velká výzva. A čím víc budeme mít vlastních zdrojů, tím méně budeme hovořit o spravedlivé návratnosti. A čím méně se budeme mluvit o spravedlivé návratnosti, tak tím více se budeme zapojovat do společné vize Evropské unie. Pan Alana Masur, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem tu nebyl od počátku vaší práce a měl jsem problémy s dopravou. Chtěl bych vyjádřit radost, že mám možnost přitost vyměnit názory s těmi, kteří mají fiskální svrchovanost, tedy zástupci národních parlamentů. A spolu s Evropským parlamentem a s rozpočtovým výborem a za účastě komisaře Ettingera. A na toto téma, které je vlastně černá díra evropské politické diskuse. V žádné zemi žádná politická strana, tedy vládní, nedovolí zmínit otázku komunitárního rozpočtu a jeho financování. A kromě toho, co zde mohl říci Ivajlo Kalfin, a možná budu opakovat věci, které zazněly, chtěl bych zdůraznit tři věci. Za prvé, návrhy skupiny na vysoké úrovni beze zbytku respektují smlouvy. Litur, literu i ducha evropských smluv. Nejen že tyto smlouvy jsou respektované, ale cíle jsou se vrátit ke zdroji evropských smluv. Od prvního dne před 60 lety oslavíme 60 let římské smlouvy 1. března, že výdaje, které jsou vyvolány komunitárními politikami, jsou financovány vlastními zdroji to znamená fiskálními zdroji, které jsou přiděleny bez zbytku celní poplatky, anebo částečně, roz, evropskému rozpočtu. Což neznamená, že Evropa má možnost vybírat daně, ale znamená to, že v rámci, který je stanoven fiskálním suverénem, to jsou národní parlamenty, Evropská unie může využívat určité zdroje a má tedy manévrovací prostor, pokud jde o rozsah těchto prostředků, tak jak to existuje v řadě členských států, například pro místní celky, pro místní zprávu a samozprávu. Tedy vlastně Evropská unie je takto považována za určitý regionální celek, protože je větší než členský stát, ale je to v tomto duchu. Za druhé, možná, že nejpozoruhodnější na této zprávě je tabulka, která byla vytvořena rozpočtovým výborem na žádost předsedy. Co se týče rozpočtových satelitů, malých mini rozpočtů, které se množí na okraj národních rozpočtů a na okraj rozpočtu společenství. Vzhledem k tomu, že komunitární rozpočet je již 20 let de facto zastropován, jako 1% HDP, a protože nejen smlouvy, ale rozhodnutí Evropské rady a rozhodnutí vlád vlastně pověřili Evropskou unii novými pravomocemi a novými politikami, které je potřeba financovat, tak prostě nejsou prostředky v evropském rozpočtu, tak se ty prostředky najdou jinde. A vytváříme takové malé rozpočty vedle s různými názvy, abychom financovali nové kroky, nové akce a čerpáme z národních rozpočtů většinou proporčně podle HDP. A to vyvolává několik problémů. A hlavní problém pro nás poslance je, že skutečná politická diskuse a opravdové rozhodování o vytváření těchto rozpočtů a čerpání prostředků následně vlastně uniká kontrole Evropského parlamentu, protože z definice věci tyto fondy nejsou rozpočtovány Evropským parlamentem, ale vlastně také unikají do značné míry kontrole národních parlamentů. Záleží na zemích. Možná uslyšíme jiná svědectví, ale je evidentní, že ministr financí před svým parlamentem jednoduše vysvětlí, schválili jsme na Evropské radě toto rozhodnutí, nebo na, tedy na jiném jednání, třeba významnějším, jako je konference COP21 o klimatických změnách. A vzhledem k našemu HDP náš příspěvek je zde povinný a musíme hlasovat pro. A to je naprosto neuspokojivé, protože dochází k takovému stínovému financování, které uniká jakékoliv demokratické kontrole aktivit, které považujeme za nezbytné. Třetí bod. Je to téma, kde jsme zatím se tím nezabývali. Nikdo, ani Evropská komise, ani Evropský parlament, ani členské státy. A tady možná to vyjádření některých popře, ale já bych eh, to chtěl nazvat eh, uplatněním na rozpočet zásady subsidiarity. Vši, všem nám velmi záleží na subsidiaritě a Lisabonská smlouva dává národním parlamentům možnost kontrolovat uplatnění to, této zásady a použít žlutou nebo červenou kartu. A některé z vašich parlamentů tak učinili v nedávné dobře u významných témat. Až na to, že když rozhodujeme v komunitárním rámci často se souhlasem národních parlamentů, alespoň nepřímo, se souhlasem jejich vlád a podpořeni parlamentní většinou, o tom, že pověříme Evropskou unii větší odpovědností v oblasti, kde je sdílená kompetence, tedy navýšíme odpovědnost Evropské unie v určité oblasti. A že se to promítne třeba do vytvoření Evropské agentury nebo určité administrativní služby, jako je ESVČ. Nikdo se nestará o převedení na Unii li, převe, převedení lidských a finančních prostředků, které odpovídají této nové odpovědnosti. A tudíž se ocitáme v situaci naprostého zablokování kdy zásadní rozhodnutí, které je ohlášené velmi pozoruhodně na Evropské radě, tak se dostává při aplikaci pozdního a nedostatečného krytí. A když ty prostředky jsou přiděleny, tak se dostáváme do situace, kdy vytvoření a alokace dalších prostředků na evropské úrovni, ať už je to Evropská komise, nebo agentura, nebo jiné orgány, tak eh, vlastně se vytváří nová vrstva administrativy a veřejné výdaje v Evropské unii jsou tím rozšířeny a zvýší se zátěž daňových poplatníků. Jsou to stále stejní daňoví poplatníci. Ať už je ta pravomoc vykonávána lokálně, regionálně, národně nebo evropsky. A je to nepřijatelné. A skutečně nastala chvíle, abychom rozšířili zásadu subsidiarity na oblast rozpočtu, abychom měli za to, že Evropa působí a buduje se za stejných nákladů z hlediska rozpočtu a fiskální zátěže, a tudíž pokud vynakládáme jedno euro navíc v Bruselu, tak se to nepřidá k veřejným výdajům v Evropské unii a fiskalitě, kterou platí evropský občan, ale naopak by to mělo znamenat úsporu alespoň jednoho eura na národní úrovni, respektive více, větší úsporu na národní úrovni. To je zásada subsidiarity. A v, určité, v určitých oblastech kroky na evropské úrovni umožňují za stejné náklady, abychom byli efektivnější. Případně, abychom mohli snížit náklady za stejné účinnosti a někdy dokonce zvýšit účinnost za nižší náklady. A zatím to není pravomoc, která patří Unii. A až to nastane, tak je jasné, že v oblasti obrany budeme mít možnost, pokud tu bude politická vůle, zlepšit bezpečnost Evropské unie za náklady, které budou o hodně menší. Dnes máme v uniformě více vojáků než Spojené státy, ale žádná z našich 28 armád není schopna vést válku. Tedy pokud vytvoříme sbor pohraniční stráže a pobřežní stráže v Evropě, můžeme to koncipovat dvojím způsobem. Buď, a to teď tak vzniká trochu, buď máme za to, že se to vlastně připojí k, k národním pobřežním a pohraničním strážím, což by bylo absurdní, a druhý způsob, už neexistuje kontrola na vnitřních hranicích, tak za každou cenu musíme mít skutečnou kontrolu na vnějších hranicích a tudíž část nebo veškeré počty národních celníků a pohraničníků a pobřežní stráže se musí tedy přesunout na komunitární úroveň. Vyvolává to velké problémy, ale pokud nezahájíme práci z tohoto úhlu pohledu, a to je vlastně ten evropský veřejný statek, tak se dostaneme do stavu totálního zablokování, protože veškeré kroky, o kterých bude rozhodnuto na evropské úrovni, nebude moci být financován a nakonec se promítne to nedostatečné, pozdní, špatně přijímané aktivity, bude větší byrokracie a větší zdanění. A to nechceme a chceme vytvořit systém například eh, využitím sítě účetních dvorů a kontrolních úřadů na národní úrovni, aby zásada subsidiarity byla beze zbytku uplatňována. A to nám umožní za nižší náklady pro daňového poplatníka docílit větší efektivity. To čekáme od Evropské unie. Děkuji. Děkuji, Alane Lamasure. Podobně já předsedám rozpočtovému výboru. Spolu s kolegy jsme postupně e, zaznamenali návrh akvizice budovy v Tokiu právě pro Evropskou službu pro vnější činnost. A další záměr koupit budovu také pro Evropskou službu pro vnější činnost v Pekingu. Tam, kde už máme 28 ambasád, kde každý členský stát má své velvyslanectví, tak budeme mít 29. velvyslanectví. Má to smysl? V zásadě nebylo by možné uvažovat o tom, že bychom sloučili naše zastoupení, naše generální konzuláty, kde se dávají víza. Tolik témat, o kterých bychom mohli mluvit v zájmu národních veřejných financí. A zřejmě bychom mohli prokázat, že tu skutečně existuje evropská přidaná hodnota a že Evropská unie vlastně se chce stát světovou velmocí touto cestou. Takže v této fázi nyní vyslechneme dva zástupce akademického světa, paní Konstanc Adolf, zelený evropský rozpočet, kde máme paní Adolf Máte slovo na 10 minut, prosím. Děkuji vám, dámy a pánové. Já vám chci poděkovat za pozvání a také opravdu za velice hodnotné příspěvky do dnešní diskuze. Ráda bych vám představila dvě studie, které Green Budget Europe, což je taková eh, odborná platforma pro zdanění environmentální druhy zdanění a zelené fiskální reformy na téma zelených vlastních zdrojů, tedy mm, zpráva o tom textu vypracovaného vypracovaného eh, skupinou na vysoké úrovni. Věnovali jsme se a i dnes tedy se věnujeme dvěma tématům, tedy že rozpočet je třeba změnit, že stávající rozpočet prostřednictvím svých závazků v podstatě nepředstavuje to, co Evropská unie opravdu vykonala v eh, členských státech a jak můžeme navýšit tu energii evropského rozpočtu. Chtěla bych eh, tedy představit něco, co nazýváme Green Own Resources, tedy ty zelené vlastní zdroje. Nyní to už funguje. A Velice ráda bych tedy řekla něco o tom, proč jsme přesvědčeni, že ta správná chvíle nastala nyní právě pro ty zelené vlastní zdroje. A také bych pohovořila o tom, proč by to mělo nastat právě nyní. Takže již jsem předeslala, že jsme zpracovali dvě studie pro Evropský parlament. Můžete si je stáhnout i z našich webových stránek, i z webových stránek poslankyně Helgy Trippel. A v podstatě to byla taková taky doprovodná studie pro ECOFIN z minulého týdne, tedy požádali jsme o podepsání prohlášení a jsem ráda, že pouze za tři dny jsme dali dohromady 63 podpisů opravdu vysokých politiků, ministrů financí, komisařů, vůdčích eh, vědců a to vše tedy na téma zelených zdrojů a toto vše najdete na našich webových stránkách. Takže proč si myslíme, že právě nyní je tu ta správná příležitost pro zelené vlastní zdroje? Už jsme hovořili o hlavních nedostatcích evropského rozpočtu, to tu nebudu opakovat. Nicméně jedna věc, která tu překvapuje, je to, že evropský rozpočet že jemu se nedostává tomu správnému řídícímu účinku, tedy ten je napojen například nejen na klimatické změny, to je tedy něco, co často vyvstává, když hovoříme o zelených vlastních zdrojích, ale že je tu také sociální a, ne, a ekonomická agenda, nejenom právě tedy ta um, zelená uh, a když hovoříme o těch zelených vlastních zdrojích, tak to jsou tedy zdroje, které by měly eh, jaksi nakopnout tu transformativní roli evropského rozpočtu, vyřešit otázku daňové konkurence, tedy mezi členskými státy. A pak něco, co tu již také zaznělo, zaměřit se také na ten princip znečišťovatel platí. Proč tu jsou členské státy, které by měly platit za externality a také hradit něco z národních rozpočtů, co oni nespůsobili, co způsobil někdo jiný. A právě tady by ten evropský rozpočet mohl hrát zásadní roli. A samozřejmě pak je tu otázka také eh, lepší alokace zdrojů. Dále něco, co tu zaznělo, již je platná pařížská dohoda, jak víte, článek 2 pařížské dohody eh, tedy stanovuje ten cíl 1,5 stupně, ale možná, co nevíte, je to, že stávající politika EU nikdo, nikdy nedosáhne toho splnění 1,5 stupně, protože politiky do roku 2020 a 30 eh, se eh, zabývají pouze tím dvoustupňovým cílem. Takže pokud celý svět i Evropská unie chtějí dosáhnout toho 1,5 stupně, tak musíme prostě jak si utáhnout opasek v těch našich politikách do roku 2020. Zatím to není schůdné. Pak otázka splnění cílu eh, udržitelnosti. To není jenom o tom, že se budeme zaměřovat na něco, co hezky vypadá, ale co opravdu se musí provést. A asi to také vyvstane i v těch eh, diskuzích z tohoto eh, týdne, Evropského týdne, tedy, že je třeba nahradit, jak nahradit tu evropskou strategii po roce 2020, bude potřebovat rozsáhlé finance a zároveň se na tom, nad tím musíme zamyslet i zeleně. A proč hovoříme vůbec o zelených zdrojích a proč tady vidíme ten obrovský potenciál? Jak jsem již předeslala, je tu celá řada externalit, které nejsou jaksi oceněny reálnými cenami, jsou vysoce eh, podporovány a Ehm, měl by, se, měl by se jim věnovat nadcházející rozpočet. Je to tu otázka eh, rabatu, efektivity evropského rozpočtu a navíc je třeba se na to zaměřit a kompenzovat, zda tady ty externality někoho jiného jdou na úkor evropského rozpočtu, sociálního rozpočtu, což je něco, co opravdu trápí národní rozpočty. Asi nebudu hovořit o subsidiaritě, protože klimatické změny, ničení životního prostředí ani migrace se prostě nezastaví na hranicích. A máme tu rozsáhlé veřejné statky, které jsou nedocenitelné, ale jsou tu náklady na ně a zase Měli bychom se tomu věnovat a čím dříve, tím lépe protože eh, dobře zacílená akce na klima, na sociální eh, témata, pokud nebude včasná, tak v budoucnu bude velice nákladná. No a jaká je realita? Když se podíváme na daňové příjmy eh, Evropské 28, tak tady vidíme jako vysoké zdanění příjmů, DPH, další druhy zdaní a pak tu máme i ty environmentální taxy, ale ty nejsou tady zaznamenány. A proč? Protože když se podíváme na ty environmentální daně ve srovnání s DPH, tak eh, nedosahují 2% eh, z toho mm, eh, daňového příjmu z HDP. To znamená, je třeba se na to zaměřit, na tento druh vlastních zdrojů, prostě je tu třeba ještě učinit mnohé. A ještě k té realitě tady nebudu hovořit o dopadech na zaměstnanost, protože my jsme v průběhu finanční krize zaznamenali, že pouze zelené sektory vytvářejí opravdu kvalitní nové pracovní místa. Stále máme vysokou nezaměstnanost, Tady nebudu hovořit ani o vysoké energetické závislosti. Každoročně dovážíme více než 500 miliard eur, tedy eh, produkty za tuto cenu, to je třikrát a, eh, a možná v reálu to může být až třikrát více. A pak eh, i podpory nebo podpory na fosilní paliva. Zase to má obrovské dopady na rozpočet. A co to v reálu tedy představuje? My jsme zaznamenali, že to máme desetiprocentní navýšení ve srovnání tedy pracovního zdanění a environmentálních daní. Zase je třeba i toto porovnat. V naší první studii, aniž bych zacházela do detailů, jsme se zaměřili na čtyři odlišné nástroje zdanění silničních paliv, energetické daně, a také tak poplatky soudního dvora, daň CO2 a více se to tedy týká výkonnosti ekonomické spíše než tedy té sociální či subsidiarity. No ale jak vidíte, je tu obrovský potenciál, aby masivně přispěli do evropského rozpočtu. Některé jsou lepší v té sociální oblasti, jiné v té hospodářské oblasti, ale zase je tu ještě možnost udělat mnohé. A myslím tedy, že ty skutečnosti, čísla, údaje známe, nicméně eh, je velice složité pak o tom hovořit ve, s vašimi voliči. A proto jsme vytvořili druhou studii o komunikaci, o sdělování těchto eh, údajů do různých cílových skupin. Takže máme tu osm takových hlavních témat. Potěšilo mě, že Montyho skupina, co se týče eh, daňových úprav, takže tomu také tato zpráva věnuje pozornost, že je tu otázka konkurenceschopnosti i na úrovni států EU. Takže v této naší studii jsme si nadefinovali různé cílové skupiny, k tomu se ještě vrátím, a zaměřili jsme se na to, jak můžeme odmystikovat všechny ty různé aspekty které víme, že se připojují k tomu environmentálního zdanění a jak to můžeme využít u těch různých cílových skupin. Takže zaměřili jsme se na ekonomické e, aspekty, e, efektivita, konkurenceschopnost, sociální oblast, to znamená evropská dimenze a environmentální dimenze samozřejmě. No a věnovali jsme se tomu, e, jak je to rozložení sil, proč je tak složité komunikovat o těch faktech, které dobře známe. Proč vždy například začínáme u těch otázek konkurenceschopnosti, když víme, že některé ty nejkonkurenčnější státy, asi tu máme eh, země jako Dánsko či Švédsko, které vysoce zdaňují Eh, například 138 eur na tunu CO2, ale zároveň jsou vysoce konkurenční zemi a Dánsko také uplatňuje energetickou daň. Co třeba eh, sociální rovnost zase? Už dlouho víme, eh, vědci to neustále opakují, že ve srovnání s jinými druhy zdanění, například daň z příjmu nebo DPH, jsou méně regresivní. A co třeba environmentální efekt, inefektivita? Ehm, často toto působí naprosto opačným efektem, takže je třeba opravdu s rozvahou se zaměřit na klimatické změny. Co třeba princip subsidiarity? Také jsme to již slyšeli. Nemůžeme vyřešit migraci jenom u národních hranic. Musíme se podívat za národní hranice a je to také v rámci toho scénáře, kdy tedy i velké ekonomiky to postihuje a kdy si musíme uvědomit, že musíme dát naše síly dohromady. A ještě poslední slide. Tady máme příklad toho, jak ta uhlíková daň, daň Tady máme rozebrány ty jednotlivé cílové skupiny a snažíme se tedy um, to zohlednit um, ve srovnání s tou uhlíkovou daní. Třeba proč um, se tu hovoří o hospodářských dopadech spíše, než bychom se zaměřili na to, jak může Evropa na pomoci tomu směřování k zelenějšímu hospodářství, neutrálnějšímu, co se týče CO2 nebo eh, snižování emisí, oddělení té otázky emisí od hospodářského růstu. Tomu už jsme se věnovali v minulosti, ale je třeba tento proces urychlit. Co třeba otázka rovnosti? Já jsem již předeslala, že ty environmentální daně jsou méně regresivní než DPH nebo jiné, takže i ty kompenzační opatření by se měly spouštět. Zase o tom víme, že jednotlivé země jsou na tom eh, jinak, jinak využívají právě tyto různé daně. A s, na, s národními parlamenty, s vámi, s občany, s nejrůznějšími poradci. Osamoceně eh, tady nezvítězíme. Ono je to záležitost stejná po celé Evropě. Nevyřeší to jenom nějaká administrativa v Bruselu. Je to na vás na těch národních institucích, na tom, jak se členské státy zaváží opravdu plnění pařížské dohody. A stejně tak je tedy mít na vědomí ty redistribuční účinky a dopady na konkurenceschopnost. A na závěr ještě stročně chci říci, Ráda bych věděla, co zdaňujete, co nezdaňujete, kde vydáváte prostředky a na co nevydáváte. To bych chtěla slyšet. A ještě bych chtěla říct, že za sedm let bychom o tomto nemuseli znovu hovořit, pokud by tedy evropský rozpočet a evropské vlastní zdroje eh, se staly opravdovou prioritou a pokud bychom se jim věnovali společně na evropské úrovni, ale na, hlavně na národní a regionální. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za tento velmi zřetelný a jasný výklad, který jasně ukazuje, že fiskální pravomoci mají národní parlamenty. A pokud jsme zaznamenali některé skandály, LuxLeaks, Panama Papers, je to také proto, že Evropané a členské státy si vzájemně konkurují a vlastně plítvají částí svých prostředků a jsme vlastně v jádru úvah Děkuji za vaše vyjádření. A takto se společně dostáváme k cílům a typu společnosti, kterou chceme prosazovat. Slovo má nyní paní, paní Danuše Nerudová z Mendlovy univerzity v Brně v České republice. Pokud se vám podaří hovořit po dobu 10 minut, budeme vám vděční. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám dnes ráda představila výsledky našeho projektu Fairtext o udržitelném financováním EU v, e, v budoucnu. My jsme to prezentovali ve skupině na vysoké úrovni v, srpnu roku 2016. Ráda bych se tedy s vámi o tyto závěry podělila, ale zároveň bych ráda také přednesla naše návrhy k Montyho zprávě. Naše návrhy týkající se budoucího financování EU, které bude udržitelné, se opírá o e, dva body. Za prvé, e, prvním východiskem je to, že současný systém vlastních zdrojů EU nepřispívá k ústředním cílům EU, tak jak jsou stanoveny ve strategii 2020. To znamená, e, nevedou k udržitelnému a inkluzivnímu růstu. A druhá věc, uvědomujeme si, že tu jsou nedostatky, pokud jde o udržitelnost příjmů EU. A to je tedy druhý problém. Máme velkou radost, že tyto dva výchozí body jsou dostatečně zohledněny ve zprávě. Ve zprávě jsou stanovena kritéria pro hodnocení udržitelnosti a e, právě e, díky e, příjmům by se měly nedostatky v udržitelnosti překlenout. Jak tedy definujeme nedostatky v udržitelnosti? Za prvé tedy a to už tu dnes zaznělo, vysoké zatížení práce, to je první věc. Druhá věc, a to už tu také zazněla, eh, klesající význam korektivních daní. Eh, my už eh, se tedy v tuto chvíli pohybujeme na 6,6% v oblasti spotřební daně. Dříve to bylo přes 7%. Třetí věc, intenzivní daňová soutěž, to znamená přesouvání zisku a Eh, tím, s tím spjaté problémy. My tedy eh, za čtvrtý důvod považujeme eh, daňové podvody a za pátý důvod nedostatečné udržitelnosti považujeme nedostatečnou progresivitu daňového systému což vede k tomu, že se v průběhu času oslabuje sociální inkluze a e, rostou sociální nerovnosti. Právě proto tedy v našem dokumentu navrhujeme, abychom vedle těch stávajících kritérií navrhli ještě kritéria, která budou zaměřena na udržitelnost. Jsme velmi rádi, že naše názory na e, krité, hodnotící kritéria zaměřená na udržitelnost jsou zohledněny právě v Montyho zprávě, protože eh, tam tato udržitel, kritéria udržitelnosti najdeme. Hovoří se tu o hospodářské udržitelnosti, sociální udržitelnosti, eh, ekologické udržitelnosti a kulturní neboli institucionální soudržnosti. A my právě tuto poslední udržitelnost, institucionální udržitelnost velmi zdůrazňujeme, protože bez spolupráce institucí není možné vybrat dost eh, daní. To znamená, že právě ta institucionální udržitelnost je nejdůležitější. Pokud jde o tu ekonomickou udržitelnost, tak eh, eh, Ekonomický růst se tu dostává na další úrovni. Už, úroveň už nehovoříme o kvantitativním růstu, ale o kvalitativním neboli inteligentním růstu. Dále hovoříme o fiskální udržitelnosti, o dostupnosti daň, státního zdanění a také hovoříme o hospodářském blahobytu. Pokud jde o sociální udržitelnost, tak hovoříme o, udržit, o soudržnosti, sociální inkluzi, blahobytu, všech těch bodech, které jsou zmíněny ve strategii Evropa 2020. A nyní se pojďme podívat na ekologickou udržitelnost. Vnitřní Tedy vlastní zdroje EU by mohly snížit znečištění vzduchu, mohly by podnítit zelené inovace a také větší použití obnovitelných eh, zdrojů energie. A nyní ta institucionální jsou udržitelnost. Ráda bych zdůraznila, že se nejedná pouze o instituce, ale také o soubor pravidel, která je potřeba stanovit. My tady hovoříme o horizontální daňové harmonizaci, Eh, ne, o nevněšování se do daňových otázek a o spravedlivém rozdělení finanční zátěže mezi členské státy. Proč tedy je dobré použít určité daně jako vlastní zdroje EU? Jsou tu určité oblasti, které nemůžeme řešit na národní úrovni eh, vzhledem eh, k vysoké mobilitě daňových subjektů to je první věc. Druhá věc, e, jsou tu přeshraniční externality, které není možno dostatečně e, pojmout na národní úrovni. A další věc, e, daně na evropské úrovni by mohly vyřešit situaci tzv. freeriderů. A konečně za čtvrté, a to už také na dnešním zasedání zaznělo jako jeden z nedostatků současného systému, mohlo by to Eh, tedy zlepšit eh, kalkulaci, protože některé daně není možno tedy dosledovat v rámci EU. Je velmi obtížné tedy eh, stanovit tu, tu situaci jednotlivých členských států z hlediska příspěvku. Pokud se podíváme na zprávu, tak její nejvíce inovativní část počívá v tom, že jsou tu různé možnosti daňových základů. My jsme se tím zabývali a zpráva navrhuje, že by to tedy eh, měl být eh, určitý koš z daní nebo z eh, vlastních zdrojů založených na daních. My bychom chtěli tedy díky těmto návrhům překonat stávající nedostatky eh, udržitelnosti na základě čtyřech bodů CCTB, daně z finančních transakcí, daně z letenek a uhlíkové daně. Dík, eh, pokud jde o CCTB, tak můžeme říci, že eh, Provádění CCTB by tedy mohlo vést k tomu, že se překonají nedostatky v udržitelnosti, že to bude eh, tedy intenzivní daňová soutěž, eh, že by mohlo to tedy vytvořit prostor pro eh, snížené zdanění práce, mohlo by to potlačit to rostoucí zdaňování práce a zároveň bychom díky tomu mohli řešit vyhýbání se daně, daň, daní a agresivní daňové plánování a daňové podvody. Kromě toho jsme se zabývali potenciálem eh, CCTB, zda, zda by tedy bylo možno díky tomu plně nahradit vlastní zdroje založené na daní z přidané hodnoty a hrubém národním důchodu. Eh, vidíme, že tu tedy jsou takové možnosti. CCTB by tedy mohl eh, tento vlastní zdroj eh, plně nahradit s jedinou výjimkou, který je Kypr. Pokud jde o dvojitý CCTB, tedy CCTB, tak tady je situace stejná. Jedinou výjimkou by byl Kypr, který by nebyl schopen generovat dostatečné množství daňových prostředků. Pokud jde o hrubý národní důchod, eh, tak tady můžeme hovořit o částečném nahrazení, protože žádný členský stát by tedy nebyl schopen tímto způsobem generovat dostatek daní. A nyní tedy FTT daň z finančních transakcí, domnívám se, že by to tedy mohlo zmírnit intenzivní daňovou soutěž a napomohlo by to e, zvýšit roli korektivních daní v EU a dále by to mohlo na pomoci boji proti vyhýbání se daní a daňovým podvodům. E, příjmový potenciál FTT Díky ní by bylo možné tedy plně nahradit příjmy z eh, daně z přidané hodnotu, hodnoty eh, v 11 členských státech a, a eh, v, v osmi členských státech by to bylo možné částečně. Ve Francii a v Německu by to bylo možné plně a v případě 28 členských států by e, to tedy bylo možné v 8, respektive 12 členských státech. Nyní se pojďme podívat na daň z letenek, nebo daň uvalenou na letenky. Můžeme konstatovat, že tu není žádná vazba na intenzitu emisí oxidu uhličitého. V některých členských státech se to tedy uplatňuje, ale zároveň tu není žádná vazba na konkrétní množství emitovaného oxidu uhličitého. My jsme opět prováděli eh, kalkulaci potenciálu příjmů a Vycházíme z toho, že by se tedy ta daň uvalovala na tunu emitovaného CO2. Vidíte tu různé scénáře, pokud jde o potenciál příjmů, které by se z toho mohly získat. A poslední věc, já teď některé věci přeskočím. Uhlíková daň. I tady jsme se zabývali možností e, zavést tedy uhlíkovou daň a vidíte, jaké jsou potenciální příjmy. Opět to závisí na cenu, která by byla stanovena na tunu emisí CO2. Na závěr mi dovolte, abych konstatovala, že tato část je dobře zohledněna ve zprávě skupiny na vysoké úrovni. Ceníme si toho, že jsou tu tedy představeny různé přístupy, různé možnosti, jak tedy eh, použít takovéto daňové zdroje. A konečně poslední, velmi důležitá věc, která tady stanovuje souvislost mezi evropskými příjmy a výdaji, eh, zavádí koncept evropské evropské eh, přidané hodnoty a evropský, evropských veřejných statků, což je nutná eh, vstupní podmínka pro eh, reformu evropského systému příjmů zaměřenou na udržitelnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji za vaši bohatou analýzu, za vaše návrhy a za vyhodnocení jednotlivých vlastních zdrojů, které by mohly být zavedeny a nezbytnost lépe koordinovat postupy mezi členskými státy. Takže nyní přejdeme k výměně názorů a dám slovo těm z vás, kteří si přáli se vyjádřit. Tedy pokud se můžete omezit na tři minuty maximálně, tak vám budu vděčný. A díky tomu se dostane na každého. První vystupující Vědevský Gregoř, omlouvám se, zda jsem zkomolil jeho jméno, a je to senátor Polského senátu, předseda rozpočtového výboru a člen skupiny EKR. Děkuji, pane předsedo. Za prvé dovolte mi poděkovat panu Montimu a skupině expertů za zpracování této kvalitní zprávy pro nás. A závěry této zprávy v některých oblastech budou výrazně podpořeny. Podporuji zásadu vyváženého rozpočtu Evropské unie, což je věc důležitá. A jak řekl náš předseda, není třeba, aby Evropská unie byla klientem bank. To je důležitá zásada, ale také je důležité zdůraznit myšlenka restrukturalizovat a zjednodušit. Vyjasnit rozpočet Evropské unie. Tato myšlenka si zaslouží také podporu, zejména zrušení slev na příjmové straně u rozpočtu. I to je třeba podpořit. Ale myslím, že některé části této zprávy potřebují ještě další analýzu, hlubší analýzu v souvislosti s aspekty ekonomické aktivity podnikatelů, kteří působí v Evropské unii zejména karbonová uhlíková daň musí být analyzována ve světle konkurence schopnosti evropských firm. A omezení této konkurenceschopnosti by mohlo mít dopad na naše příjmy do rozpočtu Evropské unie. Takže to musí být řádně analyzováno. Takže bych se spíše soustředil na bádání o nových příjmech rozpočtu a na daň z finančních transakcí, kterou je jednodušší zavést a jeví se jako spravedlivější z hlediska různých zemí, které tvoří Evropskou unii. na straně výdajů. Smlouva o Evropské unii vyžaduje, aby některé politiky byly financovány. Takže v tomto smyslu rozpočet je poněkud rigidní, není pružný, není dostatečně pružný. A tudíž eh, podporuji myšlenku ze zprávy zabývat se reformou společné zemědělské politiky a našich politiky, které spotřebují nejvíce prostředků z rozpočtu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Slovo má nyní kolega kolega Karel Fidler, místo předseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky jako nezávislý, prosím. Dobrý den, děkuji, eh, děkuji za slovo. Eh, já jsem si dělal poznámky během těch eh, proslovů, které tady zazněly a narazil jsem tam na jeden rozpor mezi tím, co tady bylo řečeno. Eh, na jedné straně, eh, myslím, že pan Arhuj říkal, že eh, klesá podíl příjmů z celních daní a na druhé straně je tady velký důraz kladen na to, aby Eh, abychom eh, dodržovali zásady environmentální politiky a výroby, aby eh, ta produkce, která bude se odehrávat na území Evropské unie nebo na území členských států, se ctila tyto zásady. Já v tom vidím problém v tom, že na trh Evropské unie se dostává velký stále, velký podíl zboží z oblastí mimo Evropskou unii, kde tyto zásady, které my aplikujeme na naše firmy, na naše výrobce, nejsou dodržovány. A tím se ty firmy naše stávají Eh, méně konkurenceschopné nebo dostávají se do cenového znevýhodnění. Já konkrétně jsem eh, z ocelářské oblasti České republiky, takže vidím, že kývete hlavu, asi víte, o čem mluvím. Eh, jedná se o problém zejména azijské produkce oceli, primárně čínské produkce oceli. Ta zásada trvat na environmentální politice je určitě správná, ale musíme ji uplatňovat i vůči eh, těm eh, obchodním zónám a partnerům, eh, které eh, dodávají své výrobky na naše trhy a nerespektují to. A nezbývá tady asi než jiná cesta, než se bránit eh, celními sazbami. Jiná možnost není. Určitě není správná politika, abychom tedy řekli, budeme také nedržovat tyto pravidla hry, budeme zvyšovat produkci oxidu uhlíku. A jediná možnost, jak se tomuto bránit, je zavedením ochranářských opatření doslova, a tady si myslím, že e, Evropská unie neplní svoji funkci a nedostatečně chrání zónu společného evropského trhu. Jestliže tedy zaznělo v úvodním slově, že e, klesá e, příjem z těchto celních daní, tak asi tady vidím jednak prostor, kde ho zvýšit a jednak kde zabezpečit to, aby eh, jednotlivé firmy na území Evropské unie eh, byly eh, konkurenceschopné. Ono to souvisí paradoxně s tím, že zaznělo to také tady, že máme že máme nezaměstnanost. Na druhou stranu je to paradoxní vzhledem k tomu, že velmi prudce roste produktivita práce a výroby a my máme nedostatek některých pracovních sil a současně nezaměstnanost. To je, eh, to je důsledek také toho, že máme nesprávně nastaven vzdělávací systém. Vyčerpal jsem svůj čas, děkuji za slovo. Sí. Děkuji. Příklad oceli. To vede zřejmě Evropskou unii, aby revidovala svou obchodní politiku a aby přemýšlela o obraných nástrojích tam, kde američané zavadějí eh, celní poplatky přes 250%, tak vlastně Evropa, když má 20%, tak jako by se omlouvala. A k tomu se musíme určitě vrátit. Nyní Izabel Toma, poslankyně Evropského parlamentu ze skupiny SAD. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat eh, všem členům Montyho komise, abychom eh, překonali neprůhledný systém, mluvili jsme o rabatu a také o konstelaci finančních nástrojů, pane předsedo. Vy jste tyto věci připomněl samozřejmě ta slepá olička pramení z toho, že vlastní zdroje Evropské unie ovládají příjmy a víme dobře, že příspěvky členských států nejsou skutečnými vlastními zdroji, ale poskytnutými zdroji z členských států. A poslední věc. Máme rozpočet, který se každý rok eh, trošku degraduje členskými státy, téměř bych je omluvila. A řeší neřešitelné, jak eh, snížit příjmy vlastního rozpočtu, anebo snížit příjmy evropského rozpočtu. Je to pro ně složité. A také vyzdvihuji snahu komise, bohužel pan komisař již odešel, tedy aby se komise zavázala k 50% vlastních zdrojů u následujícího víceletého finančního rámce, ale aby orientovala fiskalitu, která by byla smysluplná s cílem životní prostředí a klima, to je chválihodné, to sdílím, i když si myslím, že i zde v tomto případě bude třeba uvažovat o zahájení investic pro ekologickou proměnu a sdílím, a český kolega také odešel, my jsme odhlasovali úpravu na hranicích a není důvodu, aby uhlíková daň byla hrazena pouze Evropany a abychom my platili cenu za konkurenceschopnost. Takže na hranicích by tyto produkty, které představují uhlíkové emise, byly zatíženy tímto poplatkem. A tak eh, bych si přál, aby komise využila daň z finančních transakcí, to souvisí s finančními spekulacemi. A také zdůrazňuji Fairtax, tak jak učinili naši experti, jak řekla paní profesorka. Myslím, že nejdůležitější je eh, spravedlnost eh, v oblasti fiskální politiky. To je jádrem evropského záměru, evropského projektu a musíme to zachovat. Ale třeba říkat věci tak, jak jsou nadnárodní společnosti, ty, které mají největší zisky, jsou současně ty, které platí nejnižší daně a nejméně, nejméně se podílejí na povinnosti přispívat z fiskálního hlediska. Připomenu eh, známé 0,000% daně uhrazené Applem v Irsku, to zmínila a potrestala Evropská komise. Takže skutečně je třeba říci, že jsme pokročili u CCTB, u společného daňového základu, ale jsme na začátku a to je daňový základ, který nebere v úvahu to, co se ukazuje jako nejvýznamnější bohatství. To je eh, nehmotné, nehmotný kapitál, který nebyl započten. A samozřejmě nejsme zdaleka na příslušných sazbách a to je jediný prostředek, jak zabránit fiskálnímu dumpingu. Skončím dvěma poznámkami. Jedna se týká subsidiarity. Pane Lamasure, máte naprostou pravdu, když jde o rozhodnutí nového začlenění stávajících politik, tak eh, se to týká subsidiarity, ale pozor, může také jít o nové politiky, jako příklad uvedu nezaměstnanost mládeže a plán ekonomické obnovy. Junckerův plán například, kde subsidiarita není možná. Takže tady musíme mít odvahu říci, že nemůžeme systematicky pokračovat s, se změnou finanční architektury. EFSI prostředky pro EFSI byly vybrány z jiných rozpočtových položek a u uprchlíků jsme také takto vybírali jiné rozpočtové linky a tím končím, pane předsedo, ale otázka bezpečnosti a víme, jaké jsou částky a víme velmi dobře, že nebude možné pokračovat. Děkuji, říká pan předseda, ale bude to někdy na jindy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Toma. Alá Masur nás opustí za několik chvil a já mu dám slovo, aby nás seznámil se svými reakcemi vyvolanými našimi vyjádření našich expertů a prvních poslanců, kteří promluví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům. Několik poznámek a reakcí. A také odpovědí možná. Nejdříve je třeba si všimnout, a to je dobrá zpráva, že harmonogram, který je před námi, nám dá dost času, abychom provedli doplňující studie, jak někteří navrhli, jako pan předseda Běrecký, a také to projednat doma. A potom společně v radě ECOFIN, protože ta představa je, jak řekl komisař Ettinger, a jak navrhl, navrhla skupina na vysoké úrovni, je, abychom byli připraveni na případných eh, reformách, které by byly spuštěny spolu s následujícím víceletým finančním rámcem od roku 2020. Druhá poznámka. Musíme rozlišit, jak jsme učinili ve skupině na vysoké úrovni, nové příjmy, které by mohly být prospěšné pro komunitární rozpočet 27 a příjmy, které by mohly jednodušeji financovat posílenou spolupráci. Zatím jsme vytvořili málo posílených spoluprácí, kde nebylo třeba finančních prostředků. Naproti tomu v projektech, které byly zmíněny na Evropské radě, jsou spolupráce, které mohou být nákladnější a mám na mysli například eh, daň z finančních transakcí, které hovořila Izabel Toma, pan Bělecký, pokud ta daň spatří světlo světa, tak by spíše financovala posilnou spolupráci. A podobně hovoříme také o zdanění zisku ECB. Pokud vytvoříme takovou finanční kapacitu eurozóny, tak to by, byla zase, to byl zase zdroj pro eurozónu. A musíme také odlišovat to, co je možné učinit, eh, ne snad bezprostředně, ale v první fázi, řekněme, do tří let. A to, co bude vyžadovat asi více času. Zejména pocit, který mám, a to je osobní dojem, a ne nutně dojem celé skupiny na vysoké úrovni, že takzvaná CCCTB, tedy evropský doplněk neboli evropská část Eh, zdanění zisků, kde harmonizace daňového základu by byla zajištěna, tak to bude trvat asi déle, protože musíme dospět k dohodě a věříme, že bude dohoda jednomyslná u harmonizace daňového základu, což není harmonizace daňových sazeb. A musíme se v druhé fázi dohodnout na tom, že část doplněk bude financovat i rozpočet Unie a musíme sledovat, co se děje jinde ve světě na základě doporučení OECD a také, co bude dělat nová americká administrativa a americký kongres. Další poznámka. Daně, které mají moralizující funkci, jak bych to řekl, například uhlíková daň, nepřinášejí příliš mnoho prostředků, přesně za to. Čím více splní svůj morální cíl, tedy neznečišťovat, tím méně to bude vynášet fiskálně. Bohužel, než silně snížíme emise uhlíku, tak eh, to bude trvat. Ale k tomu došlo u celních poplatků, které celní poplatky financovaly celý evropský rozpočet, až na to, že jsme vlastně nezaznamenali, že časem to úplně zmizí. Takže jak uvedli zástupci jednotlivých eh, akademických pracovišť, tak nemůžeme se opírat pouze o jeden zdroj, ale mít zdrojů více. Pan Bělecký správně zdůrazňuje vazbu mezi eh, revizí zdrojů a výdajů. A samozřejmě ne, nesmíme znevýhodňovat v našich návrzích evropské podniky oproti zahraničním podnikům a je třeba zajistit, a tady se vracím k uhlíkové daně, pokud je hrazena podniky, které vyrábějí v EU, tak ekvivalent musí být požadován na zboží, které je dováženo do Evropské unie a kde je ekvivalentní uhlíkový obsah. A buďme opatrní, přesto, co se říká za Atlantikem, celní poplatky v přísném slova smyslu, a tady opravuji pana Fidlera, my nemůžeme rozhodovat ze dne na den o zvýšení eh, o celních poplací, ale můžeme posílit náš arzenál v oblasti obraných eh, obchodních nástrojů a protidumpingových opatření. Ale jinak to není možné. Děkuji. Než nás Alana Masud opustí, chci ještě chci se zeptat, zda daň z finančních transakcí nevyvolává riziko delokalizace finančních transakcí, protože vlastně nic není jednodušší, než, finan- než přenést finanční transakci jinam. Za prvé, to nám říkají finanční subjekty, za druhé, nevěřím tomu, a tady Evropská komise provedla skvělou práci. za třetí, můj osobní pocit, a tady hovořím zcela osobně, je, že v následujících letech, zejména eh, při jednáních o Brexitu, budoucnost londýnské city a složité vztahy, které eh, se naváží u všech finančních produktů, investic eh, mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, nová legislativa ve Spojených státech o regulaci či deregulaci v této oblasti. Nemyslím si, že to je téma, kde bychom postoupili rychle kupředu. Je to spíše ta druhá generace, patří to do druhé generace vlastních zdrojů, ale to je čistě osobní pocit. Děkuji. Děkuji Alana Lamasure. Takže se vracíme k vystoupením poslanců a poslankyň. Antonio Missioni, který je členem rozpočtového výboru v státní pokladny a programování SAD a zastupuje poslaneckou sněmovnu Italské republiky. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet a jeho současná struktura v Evropské unii je určitě prvkem, který je důležitý v krizi, kterou zaznamenává Unie. A budoucnost rozpočtu je zásadní, pokud chceme znovu nastartovat komunitární projekt. E, Montiel zpráva představuje zajímavé východisko a myslím, že v hrubých rysech se k tomu můžeme připojit. E, Několik kritických e, prvků se zde objevuje a ty jsou také ve zprávě. Nebudu to opakovat, ale chci vás seznámit s analýzou, která se týká zásadních návrhů a která je ve Monteho zprávě. Cíle navýšit podíl vlastních zdrojů oproti převodům z HDP, to je zajímavá věc. Zejména provázat vlastní zdroje s hlavními komunitárními politikami s odkazem na jednotný trh, na koordinaci v oblasti fiskální a také na, unie, na energetickou unii, unie životního prostředí a boj s klimatickými změnami. Musím se přiznat, že jednotlivé návrhy, které jsou v této zprávě, jsou dle mého soudu velmi zajímavé. Také jsem vyslechl vystoupení předřečníků a předřečnic, a to se, zejména co se týče zelených zdrojů. To je velmi eh, zajímavé. Hovořili jsme o málo srozumitelných korekcích, které byly zaváděny a je třeba revidovat tyto zásady a také dodržovat zásadu subsidiarity při tvorbě rozpočtu. Je třeba zdůrazňovat eh, rozpočet, který bude proměný a bude diferencován podle oblasti, kde Unie zasahuje. A pokud jde o konsenzus vyjádřený občany vůči samotné Evropské unii, je třeba zdůrazňovat nové ukazatele, které nám umožní lépe analyzovat, hlouběji analyzovat náklady a přínosy komunitárních politik. To je zásadní, pokud chceme jít ku předu. Je třeba zamezit tomu, abychom se drželi pouze účetního přístupu, net balance approach, kde dochází vlastně k tomu, že interpretace našich občanů ztrácí smysl. Další poznámky jako závěr. Většina z nás máme za cíl oživení komunitárního projektu, oživení projektu Evropské unie. A v tomto kontextu růst rozpočtu, který je pozoruhodný. Hovoříme o 1% HDP. To je málo významné z hlediska dopadu na ekonomiku, ale pokud chceme jít cestou nárůstu rozpočtových prostředků, tak o tom musíme jasně hovořit. Nesmí to být tabu. Hovoříme o rozpočtové neutralitě, o dodržování zásady subsidiarity, ano, ale nemůžeme oživit Unii, pokud rozpočet se omezí na tak malý podíl HDP. Neznamená to eh, vnucovat podnikům a občanům eh, větší náklady, to jste připomněli, ale pokud eh, některé politiky přejdou na komunitární úroveň, tak to vy, vy, vyvolá řádové úspory. A další prvek emise komunitárních obligací, to je nový nástroj, který by umožnil získat zdroje a ty, tyto nástroje by měly vysoký rating. Konečně třeba zdůraznit eh, větší úlohu národních parlamentů, posilnou úlohu při analýze komunitárního rozpočtu. Myslím, že jsme vyslechli tyto eh, názory v některých vystoupeních. Je to vhodné a je třeba to uplatnit. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Norbert Brackmann, eh, poslanec Bundestagu, člen rozpočtového výboru a člen CDU-CSU. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych osvětlil několik málo bodů, které se týkají vlastních zdrojů. Díky tomu by celá ta otázka mohla být trochu atraktivnější, anebo taky ne. Vy sám jste zmínil, že je potřeba sladit národní a evropské prostředky pokud se chceme vyhnout plítvání prostředky a to jste dokreslil příkladem SVČ, Evropské služby pro vnější činnost. Tam se provedlo něco smysluplného, ale je to spochybněno tím, že tedy eh, vnitrostátní eh, parlamenty to tedy nedotáhly do konce, eh, tak aby to bylo celé korunováno úspěchem. Na druhé straně se objevují otázky. Hovoří se tu o tom, že víceletý finanční rámec by měl zůstat zachován a to znamená, že bychom mohli plánovat, nebo museli plánovat sedm let dopředu, ale zároveň říkáte, že bychom mě, mohli narazit na velmi závažné problémy, například na různé mimořádné faktory, ať už je to migrace. Vy jste explicitně poukázal na to, že tento fond by potom musel být vytvořen mimo e, platná pravidla ani do budoucna. Nebudeme moci změnit nic na tom, že tedy ty mimořádné faktory se budou objevovat a pokud e, Eh, já se tedy ptám, jestli se tedy vzdáme toho víceletého eh, sedmiletého plánu a jestli se tedy budeme držet pouze ročních nebo dvouletých rozpočtů, tak abychom mohli být flexibilnější. Kromě toho bych chtěl položit ještě jednu eh, otázku. Vy definujete oblasti, které by měly zajistit finanční stabilitu, ale to by zároveň znamenalo, že všech 28 členských států by muselo eh, tedy stát za škodami, které v tuto chvíli e, vznikly. Já jsem tento přístup zatím nikde neviděl. Naopak z Evropské unie e, vidím přicházet další návrhy, které jdou tím směrem, že by se mělo tedy na evropské úrovni vynakládat více prostředků, ale nehovoří se o tom, že bychom měli dodržovat stávající pravidla. Já si myslím, že to je věc, která je naprosto stěžení pro důvěru e, v Evropské národní instituce pouze tehdy, pokud získá získáme tuto důvěru, tak budeme mít další možnosti eh, získat eh, další svobody pro eh, evropské instituce. Děkuji. Děkuji, slovo má Gerard Depré, poslanec Evropského parlamentu, zvolený za Belgii, spolu zpravodaj pro vlastní zdroje. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně Chtěl bych eh, zopakovat eh, poděkování členů Montyho skupiny a oběma dámám, které hovořily, protože jejich vystoupení byla přínosná a odbarně, odborně kvalitní. Asi vás to nepřekvapí, jsem eh, rozhodný zastánce zavedení nových vlastních zdrojů a na tom se všichni zdrojí. Současný systém se slevami, rabaty a nelegitimní vznik nových eh, entit a zásada spravedlivé návratnosti nás vede do neudržitelné situace. Takže rozpočet má být skutečný nástroj pro financování naší politiky a pro uh, plnění nových výzev. Takže finanční nástroje slouží k tomu, aby plnili cíle v nových oblastech, kde musíme působit. Mám plnou důvěru a řečníci zde to nepřipomnají důrazně, ale vím, že to vědí. Vědí, že my nejsme fiskálním suverénem, ale jste to vy, když hovoříme o finančním, víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích, to jsou rozhodnutí, která budou rozhodnutím národních vlád a budou realizovány národními parlamenty. Takže musíme vést zásadní debatu s národními parlamenty o řadě velkých témat. A mezi těmito tématy je jich několik, které bych chtěl uvést, protože v našich úvahách o zavedení vlastních zdrojů to podmíní naše úvahy. Na úrovni národních parlamentů někteří to zodpověděli. Budeme se moci shodnout na tom, že dlouhodobě 50 finančních prostředků Evropské unie bude pramenit z vlastních zdrojů a tudíž národní příspěvky nepřekročí, příspěvky národních rozpočtů nepřekročí 50%. To je cíl, kde bychom se mohli shodnout. Za druhé, předseda to připomněl. pravidlo 1% HDP je svatosvatým pravidlem, anebo je to věc, o které by se dalo jednat. Může tam být eh, určitá pružnost, anebo ze zásady musíme mít za to, že to je věc, která bude přetrvávat a která je neměná. Za třetí, všichni se na tom shodnou, všichni experti to řekli, systém vlastních zdrojů, nových vlastních zdrojů se nemůže opírat o jeden nový zdroj. Bude třeba košík nových zdrojů. A proč košík? Ze tří nebo čtyř důvodů. Některé zdroje nemají stejný dopad ve všech členských státech, to experti prokázali. Za druhé, protože, jak připomněl pan Lamasur, některé daně sami sebe požírají, čím méně jsou účinné, tím, čím více jsou účinné, tím méně vynášejí. A, a potom dochází také k pozitivnímu vývoji. To znamená, že některé daně postupně narůstají a nemusíme tedy pravidelně nové daně při, přidávat. Takže volba toho košíku bude mít obrovský význam. Takže potřebujeme vést zásadní debatu s národními parlamenty o charakteru tohoto košíku a jeho interní vyváženosti. Za čtvrté, zásadní otázka tempo zavádění a modality zavádění nových vlastních zdrojů celého systému. Vy jste o tom eh, hovořil. Komise bude překládat nové návrhy do konce roku o novém víceletém finančním rámci, který určí na sedm let eh, výši povolených výdajů. A to je neuvěřitelné omezení, to jste připomněl, protože to neumožňuje celý čelit eh, naléhavým krizovým situacím. A pokud se to potvrdí, nastane Brexit. Jaký bude dopad Brexitu? Na první pohled, podle údajů, které máme nyní, dojde k snížení příjmu o asi 10 miliard euro. Podle údajů, které máme v současnosti. A tomu můžeme čelit eh, dvěma způsoby. Snížíme výdaje což není moje volba, anebo přispějeme k mm, naplnění jinak v rozpočtu. Tedy 10 miliard, tedy také vezmeme 7 miliard už nebudeme dávat do Velké Británie, ale zbyde tam ještě 10 miliard, které musíme najít. Tedy můžeme se dohodnout, že těch 10 scházejících miliard si ze zásady vlastně můžeme říci, že je doplníme no- balíčkem nových vlastních zdrojů, abychom nemuseli zvyšovat příspěvky z národních rozpočtů, což by mělo dopad bezprostřední v každém z členských států, pokud je o fiskální zátěž. Druhá, já končím předsedo. To jsou další příjmy, které by mohly mít větší váhu souhlasily by národní parlamenty s tím, že příjmy, které vyplývají z aplikace evropských politik, například politika hospodářské soutěže a dodržování pravidel hospodářské soutěže, tam se platí pokuty na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Je legitimní, aby výnosy z pokud a příjmů, které vyplývají z uplatnění politiky hospodářské soutěže, by patřily do evropského rozpočtu. Další příklad a končím. Zavedeme nový systém předběžného systému povolování vstupu. Je to systém ETIAS, lidé budou platit za to. To, co uhradí, protože ten systém ETIAS bude zpravován centrálně, to by také mohlo být zdrojem příjmu pro evropský rozpočet. Takže pokud eh, budeme mít tuto zásadu, pokaždé, když eh, tedy evropská politika generuje evropské příjmy, tak by ty příjmy měly patřit do evropského rozpočtu. Eh, nastínil jsem řadu otázek. Děkuji, říká pan předseda. Slovo má nyní kolega Jacek Cecin.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 Je třeba říci, že zejména závěry této zprávy rozhodně podporujeme jako odstraňování nejrůznějších slev a systém příjmů v Evropské unii by měl být pochopitelný Samozřejmě lidé v Evropské unii chtějí vědět, z čeho se stává rozpočet. Rozpočet je takovým vitálním dokumentem unie a měl by být tedy otevřený a transparentní. A jak se zaměřujeme na vlastní zdroje a na zdroje obecně, je třeba si uvědomovat některé základní principy a například daň z finančních transakcí by měla stát za zvážení, ale také ta myšlenka uhlíkové daně, ta by měla být ještě hlouběji zanalizována. Je to v podstatě otázka konkurenceschopnosti evropské ekonomiky jako takové. A pan předseda dnes již zmínil to, že solidarita je takovým základem Evropské unie a že občané Evropské unie tu vnímají, že jsou tu velice odlišné životní úrovně, různé míry vývoje. A například polská ekonomika velice závisí na uhlí jakožto energetickém zdroji. Takže pokud budeme protlačovat nějaké jiné politické volby, tak by to možná nemuselo přinést pozitivní výsledky. Pokud zvolíte něco takového, vnutíte určité zemi nějaký druh eh, politiky, ta země by pak mohla vyžadovat nějaký druh eh, rabatu a toto zřejmě není naším úmyslem. A když tedy půjdeme cestou těchto environmentálních druhů řešení, tak musíme k tomuto přizvat i třetí země. A určitý způsob, jak tohoto dosáhnout, by byla možnost eh, zvážit zavedení těch celních daní, jak navrhl pan Lamasury, třeba ale být opatrní. Samozřejmě, ale uhlíková daň na vnějších hranicích by mohla představovat a vlastně obnovení celních poplatků. Nyní pan François Ma, senátor Francouzské republiky, člen rozpočtového výboru a socialistické frakce, kde je generálním zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji samozřejmě řečníkům, kteří nás poučili o obsahu orientace zprávy skupina vysoké úrovni a mám radost z jejich zjištění, podle nichž existuje konsenzus na diagnóze a na cestovní mapě a na záměrech pro reformu evropského mechanismu, ale od prohlášení o záměru a realizaci existuje určitá cesta, kterou třeba ujít a je možné si klást otázky. Nejdříve, pokud jde o jádrověci věci, záměry, jsou chválihodné samozřejmě, protože stejně prostředky bychom dokázali více na evropské úrovni a ušetřili bychom na domácí půdě. Takže můžeme mít radost z těchto záměrů ale pokud je nám řečeno, že dojde k lepšímu směrování výdajů k politikám s větší přidanou hodnotou, tak si můžeme klást otázku, k jakým posunům dojde v evropském rozpočtu a které programy budou, kde dojde k úsporám u jednotlivých programů. To je třeba upřesnit. Máme ještě odbornější otázky. Jedno z témat dneška je předvídatelnost národních příspěvků do evropského rozpočtu. Pro Francii jsme zjistili, že v roce 2013 2 miliardy euro navíc oproti pre- plánům, v jiných letech miliarda, miliarda a půl méně. Tady dochází k velkým výkyvům. Tedy otázka předvídatelnosti a tedy usnadnění rozpočtové činnosti je vzata v úvahu v těch cílech, které třeba, těch je třeba dosáhnout. Dále otázka eh, spravedlivé návratnosti. Vy jste o tom mluvil, my se všichni shodneme, že třeba, aby doplňkové prvky, abychom dokázali veřejnosti lépe vysvětlovat, že naše společná činnost na evropské rovně je legitimní. Tedy z tohoto hlediska mm, předpokládá parlament a komise určitou činnost v roce 2017. A jaké by mohly být hlavní ukazatele, které by mohly být zvoleny, abychom obohatili naši analýzu a abychom měli příhodnější argumenty pro veřejnost abychom mohli být efektivnější při přesvědčování o významu financování evropského rozpočtu. Konečně poslední věc. Pan Kalfin možná odpoví, protože Lamasur odešel. Zpráva skupina Vysoké rovně o vlastních zdrojích nezvolila daň ze silniční dopravy, která by zapadala do směrnice o eurovinětě, tedy daň z letecké dopravy, daň z letenek. Jaké jsou důvody, které vedly k eh, zavrhnutí této možnosti? Jde o technické důvody nebo jde spíše o politické důvody z hlediska přijatelnosti těchto opatření? Děkuji. Pokud jde o předvídatelnost, chci vám říci, že existuje distorze mezi závazky a platbami, protože příspěvky členských států vycházejí z plateb. A my hlasujeme o závazcích v evropském rozpočtu. Máme závazky 157,8 miliard na rok 2017 a platby představují asi 130 miliard. A jev, který zjišťujeme, je, že platby nejsou požadovány členskými státy. jako by došlo k, ke spoždění při spouštění jednotlivých programů. A to je věc, která nás napokuje. Jde, a tady vás žádám kolegové z národních parlamentů, z, z rozpočtových výborů, jde o obtíž v členských státech kdy vlastně ty dohody nepokrývají veškeré výdaje v určitém projektu a zda nedochází vlastně ke stažení se členských států, protože se těžko doplňují z národních prostředků e, ty projekty. A nebo je to způsobeno složitostí jednotlivých tendrů, které jsou vypisovány Evropskou unii pro e, uvolnění finančních prostředků. My si tyto otázky klademe Každý rok se nám vracejí peníze. A vy, členské státy, na konci roku vlastně vracíte prostředky, protože na rozdíl od toho, co bylo naplánováno, ty prostředky nebyly doplněny z národního rozpočtu. A Evropa chce in, pozbuzovat investice a pokaždé, když spustíme víceletý finanční rámec, tak po dobu dvou, tří let, tak prostě nic nestartuje. A máme tu zvláštní nevyváženost, o které hovořil pan Dupré. Na začátku VFR máme málo pladeb a na konci eh, vysvětého finančního rámce vidíme, jak se hromadí žádosti o platby z nedoplatky, tak jak jsme to zaznamenali v minulém vysvětém finančním rámci 2013-2014. A nyní má slovo kolega eh, z Evropského parlamentu Vladimír Maňka ze skupiny SAD. Děkuji, pán předsed. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit vaše slova, protože se stává, že národní fiskální deficity, které se vyskytují v různých zemích, způsobují to, že narůstá počet přispěvatelů u kterých eh, komise eh, vede záznamy, že mají opožděné platby. No a ten systém, který umožňuje opoždění plateb, pak není kompatibilní s víceletým finančním rámcem, kde máme přísně naplánované výdaje a garantované platby a poté se dostaví primátoři z vašich zemí a říkají nám, že vždyť eh, vy meškáte v platbách třeba i o roky, co máme dělat a někdy si to vlastně způsobujeme sami. Ten systém je nefungující a je třeba ho eh, měnit. Uvedu příklad. Před dvěma lety jsme tlačili na radu, že potřebujeme navýšit prostředky pro agenturu Frontex, která eh, stráží vnější hranice, že je to akutní situace. A rada tehdy řekla ne. A poté, když nastaly špatné věci, katastrofa, rada trojnásobně navýšila rozpočet, ale jak si ta špatná situace již převládala. Takže bychom měli plnit závazek z římské smlouvy a dohodnout se na systému nových vlastních zdrojů. A mě těší, že skupina pana Montyho, jejíž členové třeba Ivalio Kalfin a pan Lamasur, který odešel, připravila opravdu kvalitní dokument. A jsem rád, že do tohoto dokumentu zahrnuli také to, co jste vy představil jako ten zelený evropský rozpočet, tedy abychom šli tím systémem, že ti výrobci, kteří k nám dovážejí ze třetích zemích výrobky, takže při jejich výrobě vzniká velké množství emisí, tak je prostě zdaňme. Pokud, jich, pokud je zdaníme, tak umožníme našim výrobcům být konkurenceschopní, jinak budou vytlačeni z našeho trhu a také napomůžeme tomu, že to budeme mít konečně dobrý nástroj pro pařížskou dohodu o klimatu, že to najdeme nástroj, jak získat zdroje do evropského rozpočtu a jak také budeme moci pomoci našemu životnímu prostředí. Občané totiž mají opravdu pocit, že jim bereme prostředky z národních rozpočtů a dáváme je do evropského rozpočtu a nevědí, že 94% rozpočtu se vrací do členských států a nebo na rozvojovou pomoc. Pan Lamasur také zmínil, učiňme společně ty věci, které společně budou efektivnější třeba, aby se členské státy dohodly na společné bezpečnostní obrané politice. Víme, že když budeme činit společně, společně nakupovat, můžeme ušetřit ročně 100 miliardy a to je obrovská částka. Nuťme je dělat tohle, šetřit a jít tedy touto cestou. No a proto všechno potřebujeme vytvořit evropský inteligentní rozpočet, kde budou občané cítit, že pokud dáme peníze do společného rozpočtu, tak ušetříme na veřejných financích. Pokud toto občané budou cítit, tak určitě půjdeme správnou cestou. Merci. Merci. Děkuji, kolego Maňko. Takže jsme se dostali na závěr Příspěvku přítomných poslanců a poslankyň. Ujišťuji se, zda nikdo další nežádá o slovo. A tak eh, požádám pana Kalfina, aby nás se seznámil se svými reakcemi, zejména na vyjádření našich expertek, a také, aby zareagoval na otázky položené poslanci Prosím, představte se. Děkuji. Jürgen Anderson, člen finančního výboru švédského parlamentu. člen Moderaterna z EPP. Máte slovo, prosím. Ja, ledsen. Tack så mycket. Jag trodde att det var fler som Děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslel, že je přede mnou ještě více předřečníků tak jsem příliš nepospíchal. Jen bych chtěl říci, že Švédsko možná to, tento postoj vnímá trošku jinak, ale já tu nebudu zacházet do detailu. Definitivně se tu nejedná o to, že bychom byli proti nějakému takovému projektu EU. My si myslíme, že je opravdu důležité, aby vše nadále fungovalo a abychom měli v EU společenství, abychom spolupracovali na tom, že posílíme roli EU i na globální úrovni ekonomické i politické. Je tedy důležité být při tomto vývoji. Ještě chci říci, že eh, tu nechci říkat, že bychom byli nějak skeptičtí vůči té otázce vlastních zdrojů. že bychom tu měli eh, spíš nějaké vlastní zájmy, které bychom upřednostňovali. Spíš bych chtěl říct, že to někdo i zmínil Švédsko jak už to dobrý příklad. Například tedy, že Švédsko má ty nejvyšší daně na světě a díky tomu také zaznamenáváme určitý pokrok. Já nevím, já spíš o tomto pochybuji. Spíš si myslím, že máme velký úspěch prospěch i přesto, že platíme vysoké daně. No ale jsou určité věci, na které třeba se zaměřit, eh, co, pou, eh, co použít, eh, z čeho se poučit, a, nebo se tedy zaměřit na ten švédský příklad. Nicméně je to spíše trošku protikladné, jak nahlížíme na ten vývoj na světě. Vůči němu se tu spíše v Evropě uzavíráme a máme na věci spíše takový protekcionistický náhled. Zdá se mi, že se spíš stahujeme dovnitř. Naopak bychom tedy se měli zaměřit na tu otevřenost na tu švédskou otevřenost vůči třeba společnému obchodu, abychom byli více otevření tedy pozitivnější i vůči eh, rozdělování, vůči nějakému sdílenému blahobytu a podobně. Švédsko v, i v průmyslu má zaznamenalo strukturovanou změnu a z toho teď těžíme. A já si myslím, že někdy tu vzniká dojem, že tak nějak se hodně eh, důvěřuje v to, co může evropský rozpočet udělat, ale evropský rozpočet je jenom určitá procentuální částka celého rozpočtu a ještě se to komplikuje všemi těmi eh, rabaty. Možná to ani není to jedno procento opravdu je to jedno procento evropské ekonomiky, takže bychom neměli příliš důvěřovat, že toto jedno procento vyřeší všechny problémy. Musí, důvěřo, musí existovat a fungovat i všechny ty další oblasti. Musí to něco nějak nakopnout tu evropskou ekonomiku, dodat jí dynamiky. To znamená, že více byrokracie, více omezování toho, jak by měla ekonomika fungovat, to rozhodně není řešení. Uh, když se snažíme hledat nové způsoby, nové daně nebo vytvářet nové překážky. Řešením by mělo být to, že lidé, občani ponesou užitek z toho, co my tu vytváříme. A možná tedy méně byrokracie, by k tomu mělo vést a v první řadě bychom měli tedy podpořit tyto perspektivy, ať zvolíme jakoukoliv z těch daní, které to byly navrženy, tak to bude mít různé dopady na různé země, ať se rozhodneme pro jakoukoliv daň. A je třeba toto brát v potaz, uvědomit si to že daň z finančních transakcí bude mít jiný dopad na jednu zemi než na jinou, stejně tak ta environmentální daň, ta uhlíková daň. Vždyť Evropa je různorodá, na tu různorodost bychom měli nahlížet pozitivně. A já si to nedovedu představit, takový nějaký ten daňový koš. A, a já nevím, proč bychom tu neměli mít tedy zájem na to zvyšovat příjmy, ale zároveň tu mít nějakou flexibilitu, a e, že nějak získat tedy více prostředků na to, jak se vypořádat s výzvami, ale zároveň není dobré zvyšovat daňovou zátěž. Je e, dobré tedy mít pravomoci nad evropskými prostředky, ale to z toho centrálního pohledu, ne z toho národního. A pak je tu ještě jedna věc, a to také hovoří samo za sebe, že jsou tu určité motivy, určité struktury, které nás vedou k tomu, že je třeba se zamyslet nad tím, jak komunikovat s občany, jak vytvořit tu přidanou hodnotu, jak co vyřešit a co je naším úkolem, co je tedy úkolem dnešní Evropské unie. Je tedy důležité udělat si ve věcech jasno, zavést transparentnost, a zajistit tedy, aby ten projekt Evropské unie, který je pro občany, tak eh, ten bychom měli sdílet společně. No a to jde ruku v ruce s tím, že je třeba vyjadřovat to, co máme na mysli. A pak ještě takový osobní doplněk. Myslím si, že máme před sebou velký kus práce a já doufám, že se nám podaří ten evropský projekt vést společně a že dokážeme posílit evropskou konkurenceschopnost, protože o to tu právě jde. A pokud se rozběhne růst, tak stejným tempem poroste i rozpočet EU. To je nejlepší způsob, jak získat více prostředků do evropského rozpočtu, tedy aby všechny země hospodářsky rostly, protože s hospodářským růstem vznikají daně a více se tedy přidá do společného rozpočtu. Soustředíme se tedy na růst a tímto zajistíme prostředky do EU. Questions, commentaire sur exposés, présentés par les deux experts. Merci, monsieur le président. Uh, I would like to thank... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem účastníkům této diskuze. Před několika měsíci v loňském roce byla proběhla další meziparlamentní konferenci. Zpráva ještě není hotová, ale projednávala podobná témata jako tento evropský rozpočet. A upřímně jsem byl dnes překvapen, že i dnes jsem nabil dobrého dojmu, že je tu prostor pro to, co nazývají ten prostor pro určitý konsenzus ano, víme, že stávající rozpočet není uspokojivý ani pro národní parlamenty, ani pro Evropský parlament, ale není to záležitost institucí. Jenom všichni jsme zodpovědní za to, že budeme dohlížet nad prostředky daňových poplatníků. A to, jak jej vylepšíme, ten rozpočet, jak bude transparentnější, efektivnější, výkonnější a flexibilnější, to je tedy něco, co by mělo být tím společným základem pro eh, další rozhovory a dosažení koncenzu ohledně toho, co je třeba změnit. Pane předsedo, eh, v naší zprávě navrhujeme takovou základní myšlenku, proč by měl být důvod eh, rozpočet a jak změněn. A navrhujeme několik možných zdrojů pro příjmy. Některé z nich byly představeny prostřednictvím té výtečné analýzy zástupců akademického světa. My jsme si eh, již mnohokrát vyslechli ohledně tedy práce Montyho skupiny tyto výsledky a snažili jsme se také zapracovat do zprávy. Nicméně ta základní logika je taková, že neřešíme ty zdroje dodatečných příjmů. My tu navrhujeme určité oblasti možných zdrojů příjmu, jak by mohly být skombinovány, jak vytvořit ten košík. A to je něco, co eh, je třeba tedy podrobit diskuzi. A samozřejmě, že nejlepší je vytvořit ten košík, který více či méně bude postihovat, řekněme, spravedlivým způsobem člen, všechny členské státy. No a měl by to být takový košík, který právě se bude týkat té hodnoty, kterou bude vytvářet Evropská unie a také bude brát v potaz základní principy EU. Toto jsme zahrnuli do eh, našeho návrhu, tedy tu kombinaci těch konkrétních zdrojů, i to, kde by měly být nízké daně nebo nulové daně, jak e, o tom hovořil pan senátor Frank. To e, jsme také zanalizovali, nicméně můžeme hovořit tedy o možných zdrojích a kombinacích. Pak e, tu zazněly některé konkrétní otázky. Rád bych podpořil, co řekl pan Mistrany, tedy že potřebujeme vytvořit ukazatele pro eh, náklady a mm, přínosy té otázky zdrojů evropského rozpočtu. Nicméně čisté příjmy se nedají eh, čistě vykalkulovat. Žádná země nedokáže tak nějak eh, vypočítat tady tyto benefity z EU. A já jsem si vyslechl některé příklady, třeba to, kolik se investovalo do polských infrastruktur a kolik následně směřuje zase e, do třeba Německa. Ono se to Česko těžko nějak vykalkuluje. Takže e, když hovoříme o nejrozsáhlejším námořním přístavu Rotterdamu, to je zase napojeno na existenci společného jednotného trhu, takže tam pak eh, tento přístav může opravdu vyprodukovat určitý obrat. To jsou určité příklady toho, jak těžko se říká to, co dáváme a co dostáváme. A zároveň tedy eh, tu vytváříme ty různé typy těch eh, ukazatelů. On totiž je důležité, aby občané opravdu věděli to, co mohou dostat od EU a co, čím přispívají. Ale samozřejmě eh, pak záměrem toho, té zprávy nebyl rozsah toho rozpočtu, vědomně jsme se tedy tomuto vyhnuli, hovořit o tom rozsahu rozpočtu. A řeknu vám proč. Protože v té oblasti veřejných financích v EU budou změny a jednou z nich je tedy možný rozpočet eurozóny nebo jakékoliv nástroje, které budou vytvořeny, aby se zachovala jednotná měna. Takže bez, té, bez toho obecného obrázku o tom, k čemu dochází, tak to budou různé myšlenky, různé zprávy. Víme, že současný systém není udržitelný. No a dokud nevyřešíme to, tu distribuci veřejných financí a jaký nástroj se pro co využívá, tak asi eh, ještě předčasné tady hovořit o tomto jednom nástroji. A pak to samé jako vydávání eh, dluhopisů anebo e, otázka půjček. Není možné e, prostě zapojit e, nějaké půjčit, půjčky do rozpočtu. Jsou tu jiné nástroje, které byly využívány v eurozóně proto, aby se zajistila fiskální stabilita v zemích, ale toto jsou všechno záležitosti, které je třeba projednat. A musíme tu mít tedy ten komplexní scénář toho, jak tedy zahrnout ty makrofinanční nástroje a to tedy, jak zase může evropský eh, rozpočet financovat různé druhy evropských eh, politik. A pak, jak je vše tedy pra, eh, propojeno. Pan Brackman tu položil zajímavou otázku předkládá návrhy, to je zase téma pro diskuzi. Ale když hovoříme o flexibilitě eh, ve srovnání s tím víceletým finančním rámcem, tak nemůžeme se eh, jak si odebírat z jednoho extrému do druhému, protože ty víceleté finanční rámce jsou pro víceleté politiky jako soudržnost, a, ty další velké pilíře z evropského rozpočtu. Když se na to podíváte každoročně, tak se to určitě bude navyšovat. A samozřejmě je tedy možné tady nalézt velkou míru flexibility a zároveň zachovat tu předvídatelnost a udržitelnost evropských financí. A to je třeba zase projednat v rámci diskuzí o nadcházejícím víceletém finančním rámci. Líbil se mi příklad Alana Lamasura o té Evropské službě pro vnější činnost, o ty dodatečné, ty dodatečné náklady, náklady na diplomatické služby členských států. Já sám vím, jak je to s diplomatickými službami mé země. Vím, že těžko se některé země budou zbavovat, ale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 i think, uh, uh, Président, vous avez répondu, uh... Pane předsedo, vy jste odpověděl na některé poznámky k, k flexibilitě a předvídatelnosti rozpočtu. Chtěl bych jenom doplnit, že kromě plateb a, a rozdílu mezi platbami a závazky je tu další věc, ke které došlo v roce 2013 ve Francii. Francie měla uhradit 2 eh, miliardy a to tehdy vlastně ohrožovalo Francii a Francie by se dostala do mechanismu ESM a došlo by k navýšení deficitu, protože by Francie uhradila svůj příspěvek do evropského rozpočtu. Je třeba lépe koordinovat evropský semestr eh, s rozpočtovými roz, eh, příspěvky a s financováním evropského rozpočtu. A není to jenom eh, záležitost plateb a závazků, ale členské státy nedávají možnost komisi spravovat likviditu. Tam není žádná prostě práce s likviditou v Evropské komisi. A potom je tu ještě věc, která by se měla změnit. Pokud se podíváte na proceduru, jaké číslo bude ve francouzském rozpočtu, pokud jde o příspěch do evropského rozpočtu. Já vám řeknu, komise ve svých eh, předpokladech pro příští rok a ministři financí řeknou, snížíme to, protože Eh, před, eh, předpověď Evropské komise je příliš optimistická. Tedy jaká bude skutečná potřeba příští rok? A ministři financí se rozhodnou, že tam dají méně. A nakonec, eh, když je třeba uhradit faktury, když je třeba proplatit faktury, tak dochází k dalším výdajům, které přicházejí uprostřed roku a které jsou vždy velmi obtížné pro národní rozpočty je třeba koordinovat národní rozpočty s evropským rozpočtem a ten postup zatím není dobrý. A je třeba o tom znovu přemýšlet. Pane předsedo, myslím, že to byla snad většina těch otázek. A nyní se obracím na paní Adolf a na paní Nerudovou. jejíž eh, vystoupení byla oceněna, protože jsou plná příslibů. Eh, chcete to komentovat po této jmě názoru? Možná pouze několik komentářů na závěr. Pokud se podíváme na to, jak tedy evropský rozpočet eh, přispěl k tomu, že tedy občané měli více pravomocí, tak já si myslím, že máme obrovskou šanci podívat se na příjmy a proto tedy věřím, že bychom měli i nadále pracovat na těch zelených vlastních zdrojích. Pokud se podíváme na ty nedostatečné investice, které v Evropě stále jsou a které jsou stále dá, části dány narušením trhu, eh, bylo byla řeč o kritériích pro udržitelnost a já si myslím, že Evropská unie musí zůstat a musí nadále být tedy tím nejvíce konkurenceschopným hospodářským blokem. To znamená, že vás prosím, abyste se podívali na tu pozitivní stránku zelených eh, vlastních zdrojů, vím, že eh, máte velmi těžkou práci, protože hovořit o evropském rozpočtu v kontextu Brexitu není právě atraktivní úloha. Nicméně se domnívám, že máte k dispozici celou řadu argumentů a naše zpráva by vám v tom mohla na pomoci, být nápomocná. Já vám tedy přeji hodně štěstí a děkuji. Paní Nerudová. Yeah, my comments would be roughly... Ano, já v podstatě řeknu něco podobného. Domnívám se, že byste se měli soustředit na to, že přispějete k tomu, že se překonají nedostatky v utržitelnosti tím, že se propojí tedy e, evropský rozpočet a strategie, které jsou obsaženy v evropských politikách. No, dostáváme se tedy na závěr našeho jednání. Pokud jde o závěry Montyho zprávy, chci vám všem poděkovat, kteří jste dnes vystoupili. Chci poděkovat našim řečníkům, panu Lamasurovi, panu Kalfinovi. Chci poděkovat komisaři Ettingerovi a paní Adolf a paní Nerudové. A jsem zaujat širokým koncenzem upřitosti této výměny názorů. Každý ví, že jsme na konci rozpočtového cyklu a rozpočet Evropské unie z důvodu různých omezení je na hranici simulovaného rozpočtu. Je uzavřen ve v sedmiletém víceletém finančním rámci, kde, který je naprosto rigidní. Evropský parlament je vlastně může jednat pouze o výdajích a nikoli o příjmech. A vlády a předsedové vlád musí nalézt různé mechanismy, jak získat prostředky, docílit slevy a mimořádných příjmů, jako jsou pokuty. Takže je to citlivá situace a protože flexibilita neexistuje, když musíme čelit neočekávaným situacím, tak musíme vytvářet stále nové finanční satelity a nové nástroje a ty unikají parlamentní kontrole. Jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. A nejtypičtější příklad je Evropský mechanismus finanční stability, který není kontrolován ani národními parlamenty, ani Evropským parlamentem. To je skutečně slepé místo parlamentní rozpočtové kontroly. Takže pokud se chceme držet rozpočtu, který bude nevysvětlitelný Evropanům, a může si Evropa dovolit pokračovat v tom mlčení vůči Evropanům, protože když nastane krize, každý si klade otázku, co dělá Evropa. A ta situace je taková, že Evropa je dnes ohrožena. A když se pořádá referendum, zda budeme v Evropě dál nebo půjdeme pryč, tak si nemůžeme říci, že setrvání v Evropě by bylo tak přesvědčivé, že by většina voličů se nerozhodla pro odchod z Evropy. Takže já si myslím, že rozpočet je vyjádření politické vůle. Co chceme dělat společně? A dnes vidíme, že díky rozpočtu taháme za jednotlivé nitě sem a jinam a je to věc dohadování mezi Radou a Evropským parlamentem. Rada má příjemnou roli, snižuje výdaje Evropy a to nepřispívá k populárnější Evropské unii. A pamatuji si, že je třeba rozlišit eh, eurozónu od Evropské unie 28 či zítra 27, protože to před, předpokládá zvláštní solidaritu. Když vytváříme evropský mechanismus finanční stability, což je takový zvláštní fond tak vytváření kapitálu není záležitostí EU28, ale členů eurozóny. A kdy třeba naplnit 60 miliard, tak vy, kteří zasedáte v národních parlamentech, tyto prostředky uvolňujete. A stejný nárok vzniká, když se poskytují záruky, aby evropský mechanismus finanční stability mohl využívat půjčky, tak zase členské státy eurozóny ručí za půjčky. Brexit eh, nám dá možnost eh, ukončit veškeré rabaty a slevy, kde to rozdělování je se pochopitelné. Rabaty byly poskytnuty u přijetosti Evropských rad, aby se dosáhlo dohody, aby vlastně při dohadování určité státy hrotí tu situaci a to vše je úplně nepochopitelné. A vyvolává to pochybnosti o demokratické legitimitě. Pokud je o vlastní zdroje, je třeba, abychom měli více vlastních zdrojů, které by vlastně bránily obracení se na členské státy, pokud je o zdroje. A nové zdroje neznamenají další zdroje, protože pokud eh, evropský rozpočet má vlastní zdroje, tak mohou být eh, mohou to být poplatky od poskytovatelů služeb, to je návrh pana Dobry, například u víz nebo u vstupu do Evropské unie. A pokud vytvoříme uhlíkovou daň nebo další specifické daně, které by přímo šly do evropského rozpočtu, tak třeba vědět, že to bude zátěž u povinných plateb a potom budeme muset odlehčit, a to prosazuje také zpráva, a tady se na mě dívá pan Kalfin, je třeba stejnou měrou snížit daně na národní a místní úrovni. Takže vlastní zdroje neznamenají další nové zdroje, nadbytečné zdroje a také dividendy ECB, které jsou vypláceny centrálním bankám, které zase převádějí dividendy do národního rozpočtu, tak je, je možné si představit, že by dividendy ECB šly do evropského rozpočtu a Naproti tomu členské státy, které by měly méně příspěvků, tak by platily méně do rozpočtu. Ale výhoda těchto zdrojů, které by šly přímo do rozpočtu, by byla, že bychom postupně překonali koncept spravedlivé návratnosti některým členským státům na tomto konceptu stále záleží. Když si klademe otázku po zdrojích, tak je třeba také se dívat na výdaje. A význam této zprávy je, že vznikla korelace mezi blokem příjmu a blokem výdajů. Výdaje, které odpovídají tomu, co můžeme nazvat společnému evropskému statku v oblasti životního prostředí, energetiky a vnitřního trhu. A řekl jsem to také, musíme se snažit, abychom měli rozpočet, který by byl srozumitelný pro Evropany, který by k ním promlouval a který by informoval o tom, jak věci spravujeme. Pokud je o flexibilitu, pan Brekman to připomněl, můžeme být pružní v rozpětí sedmi let, je to velmi těžké, tím spíše, že 75 až 80 se vrací do členských států v podobě společných politik a fondu soudržnosti a solidarity. A pokud je o solidaritu, nemohli bychom zjednodušit evropské programy, kdy to přivlastnění se je velmi obtížné a dochází k cyklu, který je znepokojivý. V prvních letech finančního rámce se vlastně žádné výdaje neprovádějí, protože je třeba se vyrovnat se, se složitostí nových programů. A důležité je, že Evropané, členské státy i národní parlamenty se shodnou na tom, co je třeba zařadit do evropského rozpočtu. Co chceme s Evropou dělat? A Alana Masur o tom dlouze hovořil. Neexistují některé pravomoci, které se velmi těžko vykonávají na národní úrovni a které bychom měli převést na evropskou úroveň. To je skutečná otázka, to je skutečná diskuse. A tu bychom měli vést eh, s veřejností v jednotlivých eh, členských státech. A pro mě je velmi důležité, abychom měli užší vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Vidíme, že všechny tyto otázky jsou nesmírně provázané a nic nedokážeme na evropské úrovni, pokud to nebude přivlastněno na národní úrovni. Takže já vyjadřuji přání, milí kolegové, abychom se setkávali častěji, kde by ta jednání měla pořád jednání tak, jak už se nám daří několik let a kde bychom mohli schválit společně určitá usnesení. A o tom by se mohlo jednat jak na půdě Evropského parlamentu, tak také v národních parlamentem. Děkuji jednomu každému z vás. Kladu si otázku, zdá není možné šetřit při vnějším zastoupení. Ale skutečná otázka, pane Kalfine, je skutečně politická vůle. A vy jste národními parlamenty, co chceme dělat, je na čase to říci jasně. A existují právní základy, ale je tu také politická vize a politická vůle. A to je jádrem našeho zájmu a to je také naše odpovědnost. Milí kolegové, děkuji vám za vaši účast. Chci vám říci, že oběd bude podáván od 12.45 a nikoli 13 hodin, jak se původně plánovalo. A sejdete se e, v prostoru Jehudy Menuhin v budově PHS v prvním patře. A budete v prvním patře, tak se sejdete v hemicyklu. V třetím patře pro odpolední jednání od 15 hodin. A proběhne plénum o fiskálním kompaktu jako součásti národní politiky a výměna osvědčených postupů. Děkuji vám, končím toto jednání.